Krásné dobré ráno, milé kolegyně, milí kolegové. Zahajujeme opětovně zasedání našeho výboru na programu bod číslo 8. A to je volba druhého místo předsedy. Kolega Solte se stáhl z našeho výboru a proto potřebujeme nového předsedu. Právo navrhování má frakce zelených, takže Bad prosím. Krásné dobré ráno, děkuji paní předsedkyně. My jsme rozhodli opustit výbor. Od roku 2009 byl tento eh, člen voleným členem našeho výboru a eh, ve eh, straně, ve frakci zelených jsme se rozhodli, že by bylo dobré udělat propojení mezi rozpočtem, mezi výborem pro rozpočet a ještě jedním výborem a kandidát na místo předsedu tohoto výboru je kolega Semač. Děkuji mnohokrát. Takže kolega Detaram byl navržen. Máme další nějaké návrhy? Není tomu tak. V tom případě otázka, zda máme mít tajnou volbu. Já bych navrhovala aklamace leda, že by někdo měl nějaké námitky. Máte nějaké námitky pro hlasování aklamací? Nikoliv. Není tomu tak. V tom případě, kdo podpoří kolegu Taranda, prosím o znamení rukou. Máte něk- hlas proti? Zdržel se někdo? Takže kolega byl jednohlasně zvolen jako druhý místo předseda našeho výboru. Teď jsem chtěla říct, můžete si hned tady sednout, ale koukám, že tady není místo. Takže byl jste zvolen aklamací. Je mi eh, líto, eh, že eh, jsme tady nerezervovali místo pro vás. To se stává. Ale pojďte aspoň jsme původně eh, protokolem dáno eh, mysleli, že si sednete mezi nás. A teď se dostáváme k bodu číslo 9 a budeme hlasovat o hodnocení externích aspektů výkonnosti a řízení celní zprávy jako nástroje na usnadnění obchodu a na boj s nezákonným obchodováním. Spravodaj eh, kolega Ali. Přeje si kolega Ali slovo? Nepřeje si slovo. Takže přecházíme okamžitě k hlasování. Pozměňovací návrh číslo jedna pro, proti, zdržel se přijato. Dvojka pro, proti, zdržel se přijato. Tři pro, proti. To musíme zkontrolovat. Uděláme elektronickou kontrolu. Dvo, ke trojce zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování při rovnosti hlasů zamítnuto. Čtyřka pro, proti, zdržel se přijato. Pět pro, proti, zdržel se. To musíme také zkontrolovat, protože jsme tady měli názorové rozdíly. Ukončuji hlasování. Přijato, děkuji. 6 pro, proti, zdržel se, přijato. 7 pro, proti. To bylo zamítnuto. 8 pro, proti, zdržel se. To zkontrolujeme. 8 elektronická kontrola. Myslím si, že to bylo přijato, ale mm, raději to zkontrolujeme. Ukončuji hlasování. Přijato. Promiňte, omlouvám se, nebylo to tak zjevné. 9 pro. Proti. Zdržel se přijato. 10 pro proti, zdržel se přijato. 11 pro, proti, zdržel se přijato. 12 pro, proti, zdržel se přijato. 13 pro, proti, zdržel se přijato. 14 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 15 pro, proti, zdržel se přijato. 16 pro, proti, Kdo je pro? 16. Pro. Proti. Zdržel se. Já si myslím, že většina byla pro, ale prosím, radši to zkontrolujeme. Ukončil hlasování. Zamítnuto. 17 pro. Proti, zdržel se přijato 18 pro. Proti, zdržel se přijato 19 pro proti zdržel se přijato 20 pro, proti zdržel se přijato 21 pro, proti zdržel se zamítnuto 22 pro, proti zdrž... zdržel se. No, já myslím, že to bylo přijato 22, ale radši to zkontrolujeme. Ukončuji hlasování. <laughs> Přijato. <laughs> Bylo to velmi těsně. Dvacet tři pro, proti, zdržel se. Ještě jednou pro, 23 pro. Proti, zdržel se, přijato. Dobře, takže kontrola. Ukončuji. Hlasování zamítnuto. Jedním hlasem. 24 pro. Proti zdržel se přijato 25 pro. Proti zdržel se přijato 26 pro. Proti zdržel se přijato 27 pro. 26 kontrola. 26 kontrola. 26. Kontrola ukončuje hlasování. Ano, 12 ku 3. 27 pro, proti, zdržel se přijato 28 pro, proti, zdržel se přijato 29 pro, proti, zdržel se. Myslím, že to bylo přijato, ale radši to zkontrolujeme 29 ček. Končuje hlasování. Zamítnuto. 30 pro, proti, zdržel se přijato, 31 pro, proti, zdržel se přijato. A teď se dostáváme k jmenovitému hlasování o C, ale zprávy zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Přijato jednohlasně, takže srdečně blahopřejeme kolegu Alimu. Děkuji mnohokrát. A teď se dostáváme k bodu číslo 10, což je udělení absolutoria za rok 2015 souhrný rozpočet Evropské unie Evropská komise. Já srdečně vítám komisaře Mimica a Hána a zástupce generálního ředitelství paní Lamarck z Evropského účetního dvora a hned bych dala paní Lamarck slovo k uvedení do této kapitole a potom dostane slovo také pan zpravodaj Celer. Děkuji vám, paní předsedkyně, dámy poslankyně, páni poslanci, dovolte, abych nejprve poděkovala vašemu výboru za to, že jste mi umožnili, abych vám představila kapitolu 8. Je to naposledy, co vám prezentuji tuto zprávu, protože příští rok můj kolega Vilitala bude zodpovědný za tuto část výroční zprávy. Tato kapitola pokrývá eh, eh situaci ve světě, občanství ale já budu hovořit pouze o první části Evropa ve světě. Máme tady dvě zásadní konstatování k prvnímu bodu, to znáte velice dobře. Eh, protože jsme prohlubovali náš přístroj, přístup na žádost parlamentu. První část se týká limitu našich auditů eh, ke dvou oblastí SVČ Evropské služby pro vnější činnost spolufinancování, které reprezentuje 30 pladeb. Eh, k těmto dvěma oblastem soud na základě své metodologii nemůže analyzovat chyby v souladu se smlouvami, které nás žádají, abychom zkoumali legalitu a rovnost přístupu. Ne. Eh, podporuje se tady rozpočet třetího státu a soud eh, kontroluje, zda komise respektovala v souvi- eh, OBC no, způsobilost. Ale nemůžeme v rámci výroční zprávy analyzovat, jakým způsobem členské státy analyzují tyto fondy. To znamená, že jsme našli v těchto, nenašli v těchto operacích chyby. K druhé oblasti, to jsou příspěvky komise k finančním projektům, eh, kde eh, se slučují eh, kde se slučuje více fondů či subvencí. Operace jsou regulérní, pakliže je dodržena zásada způsobilosti ale domníváme se, že pakliže všichni donátoři by sledovali stejný přístup týkající se způsobilosti, měli bychom tady riziko nepřítomnosti auditu výdajů, což by nepřispívalo k integralitě eh, na základě podmínek, které předepisuje komise které platí pro přispěvatele. Co se týče roku 2013, komise vyzvala soud, aby eh, odděleným způsobem Ehm, provedl kalkulaci a to děláme posledné, teď tyto dva roky. To znamená chybovost, obecnou chybovost v celé oblasti a to bylo 2,1% na rozdíl od milého roku, kdy to bylo 2,7 a vyloučíme-li e, operace více donátorů, tak tato chybovost by byla 3,8 místo 3,7 2,7 minulého roku. My se hledáme chyby, pardon, hledáme příčinu těchto chyb. Eh, komise měla dostatek informací pro to, aby mohla objevit chyby. Co se týče jejich příčin, jejich původu, eh, například otázka DPH ti eh, či nespůsobilost. Tady jsme měli chybovost 47%. Česká kabina se omlouvala, bohužel nemá písemný příspěvek k dispozici, takže děláme, co můžeme. Eh, co se týče okamžiku, kdy komise akceptuje výdaje, eh, přispívalo se 33% například k faktu, raci personálu. Domníváme se tedy, že globálně výdaje, které schválila komise, byly realizovány na základě zvýšené úrovně chyb. Paní předsedkyně, co se týče výroční zprávy aktivit generálního ředitelství, pro rok 2015 generální ředitel odhaduje, že dva finanční nástroje, nástroj pro sousedství a předvstupní pomoc, nebylo, eh, nebyla chybovost nějaká signifikativní, ale to, že nemůžeme dělat audit, nemůžeme vypracovat podrobnosti. Generální ředitel eh, představuje tři druhy chybovosti. Dvě pro přestupní pomoc, jednou pro nástroj sousedství a bylo to propočítáváno na základě rozdílné báze pokrývající 95 výdajů, e, dále e, řízení předvstupního nástroje generální ředitelství se opíralo o práci e, orgánů v zemích, příjem, které byly příjemci této pomoci a máme tady 0,2 až 0,1 My uznáváme, že to je vlastně první eh, odhad fungu v této oblasti a eh, pracuje se na nové metodologii kalkulace chybovosti. Domníváme se tedy, že eh, Komise, která odpověděla na eh, naše otázky, ukazuje eh, ochotu eh, změnit metodologii v této oblasti, aby se, a proto budeme spolupracovat i v tomto směru s generálním ředitelstvím, abychom mohli zvýšit úsilí které, a práci, které může vykonat Evropský účetní dvůr, opírající se o kontrolní činnost komise a domníváme se, že tady můžeme pokročit v dobrém směru, jak pro komisi, tak, jak tedy za komisi, tak za eh, náš eh, účetní dvůr bych ráda poděkovala eh, příslušnému komisaři a budeme pokračovat v úsilí práce v této oblasti, kde máme stejný cíl. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedkyně. Děkuji. Ještě tady bude bez pochyby pár otázek k tomu principu single audit, ale Předpokládám, že se můžeme spolehnout na informace komise, takže teď bych chtěla přivítat pány komisaře. Je otázka, kdo z vás začne. Pan komisař Mimica začne, ten má v kompetenci mezinárodní pomoc a rozvoj, anebo zase byl rychlejší pan kolega Hahn. Ne, Mikrofon, prosím. Bohužel bez mikrofonu. Bohužel bez mikrofonu. No, okay. Tak, teď by to mělo být. Tedy ještě jednou, vážená paní předsedkyně, vážení poslanci, poslankyně, členové výboru, Vážení zástupci Evropského účetního dvora, paní Lamark, chtěla bych, chtěl bych vám, paní Lamark, velice poděkovat za vaši jasnou prezentaci výroční zprávy kapitoly 8. Tato zpráva účetního dvora o našich vnějších akcích poskytuje vyvážený pohled na transakce komise. Míra chybovosti, kterou účetní dvůr definoval, zůstává prakticky stejná na stejné úrovni jako v minulém roce 2,8 v podstatě míra chybovosti pro vnější akci je, kon, je konstantně poslední čtyři roky pod úrovní 3 Z, Studie o zbytkové chybovosti, kterou komise provedla minulý rok, konstatuje, že po všech kontrolách a korektivních opatřeních ta úroveň klesá. To ukazuje strvale klesající trend ve čtyřech následujících letech na 2,2% v roce 2015 a to je velice povzbudivý trend, musím říct. Dnes bych také rád e, e, pohovořil o politické situaci a širším kontextu, v němž se pohybujeme. Dovolte, abych začal tím, že zmíním vztah mezi migrací a rozvojem. Agenda OSN 2030 pro udržitelný rozvoj a nedávno přijatá strategie rozvoje zahraniční politiky Evropské unie poskytuje nový integrovaný rámec, který vyjasňuje fakt, že migrace spolu s bezpečností je integrální součástí rozvoje a rámce pro spolupráce. Víc než miliarda eur, která byla vydána na víc než 400 projektů spojených s migrací v letech 2004 až 2014, nás postavila do popředí úsilí, které eh, směřuje k tomu, aby migrace se stala šancí. Děje se ale daleko víc věcí. Tím, že byl vytvořen eh, Fond pro Afriku, tak se snažíme reagovat na problémy migrace přímo u jejich kořenů. Dnes eh, komise mobilizovala 2,3 miliardy eur na tyto účely. Tento fond nám umožňuje uh, agovat v zemích původu, v zemích, kudy migranti procházejí a kam míří a snažíme se rychle reagovat rychleji, než to bylo možné dříve. To je další věc navíc k nástrojům, které máme ve středně a dlouhodobé perspektivě. Abychom mohli efektivně řešit dlouhodobé a strukturální výzvy, tak komise také navrhla v polovině září uh, ambiciózní investiční plán v souladu s agendou z Addis Abeby. Doufáme, že se nám podaří pákový efekt tak, abychom mohli zajistit udržitelný rozvoj, abychom zároveň mohli reagovat na příčiny migrace a přesídlení. Bez pochyby je jasné, že bez bezpečnosti nebude rozvoj. A naopak, bezpečnost našich partnerských zemí má potenciální dopad na naší vlastní bezpečnost uvnitř Evropské unie. Opět to už bylo zaznamenáno jak na národní úrovni, tak na unijní úrovni. a Je to součástí agendy 2030. Globální eh, Bezpečnost by měla vést k tomu, že se budou potírat příčiny migrace násilného extremismu i terorismu. Dovolte, abych hovořil zcela jasně. Nereagujeme na tyto události na úkor naší rozvojové pomoci, ale právě kvůli ní. Jde o to, aby se nám podařilo Eh, omezit míru chudoby a v dlouhodobé perspektivě ji zcela vymítit. To je základ naší rozvojové pomoci, ale toho nikdy nedosáhneme, pokud nebudeme se snažit o dosažení rovnováhy mezi akcemi na podporu a udržení míru, potření migrace a tak dále. Když se podíváme na agendu 2030, tak vidíme, že všechno je to v souladu s touto agendou i se smlouvami. Když se podíváme na tento globální politický horizont, tak můžeme hovořit o posunu paradigmat. V podstatě nám nejde o to, abychom informovali o tom, co jsme kde vydali. Jde o to, abychom se soustředili na výsledky těchto výdajů. Když se podíváme na rámec z minulého roku, tak vidíme, že to je zcela konkrétní příklad. Máme tady přehled o tom, čeho bylo dosaženo. Jde tady o to období, které hovoří třeba o milionech dětí, které se dostaly do škol, když zjistíme, že máme chráněné oblasti, když vidíme, že se nám daří chránit přírodní bohatství, nebo když se snažíme že nám a dětem do pěti let poskytnout výhody nejrůznějších nutričních programů. Tento nový přístup zlepšuje naši schopnost monitorovat situaci a být transparentnější, ukazuje daňovým poplatníkům, čeho můžeme skutečně dosáhnout pomocí jejich peněz. Zpráva vnější služby je samozřejmě nástrojem managementu Evropské komise to znamená, že zajistíme, že naše peníze jsou řádně spravovány. Každá zpráva obsahuje takzvaný semafor pro všechny projekty. To indikuje míru rizika při implementaci a umožňuje to korektivní opatření, tak aby akční plány mohly být zavedeny v případě potřeby. V roce 2015 20 24 klíčových indikátorů byly v souladu s každoročními cíly. Podařilo se dosáhnout pokroku ve všech sektorech finanční zprávy a nakonec Každoroční zpráva o rozpočtu ukazuje, že země, které dostávají rozpočtovou podporu, jsou na tom trvale lépe, co se týká parametru omezování choroby omezování chudoby, větší transparentnosti a snižování korupce ve srovnání se zeměmi, které takovouto podporu nepožívají. Ale za těmi zprávami jsou parametry a číselné údaje, které vypovídají o tom, jaký dopad skutečně tyto akce na životy lidí mají. Dovolte pár konkrétních příkladů. První se týká rozpočtové podpory přímo. Nepál je jedna z nejchudších zemí tohoto světa, přesto dochází k tomu, že tam vzdělání je jednou z priorit rozvojové strategie. Evropská unie přispěla částkou 56 milionů eur na podporu školního, školského sektoru a jeho reformy to se, tam se snaží e, soustředit teď na předškolní vzdělávání, rovnost pohlaví a poskytnutí vzdělání nejmenším dětem, poskytnutím stipendií především dívkám, nevýhodněným menšinám a dětem s handicapy, vede k tomu, že o 100 tisíc dětí víc teď chodí do školy a míra gramotnosti se zvýšila ze 70 na 85 Další příklad je mise týkající se odlesňování a destrukce lesů, což byla aktivita Evropské unie na pobřeží Slonoviny. Podporujeme národní dialog, který vedl k nulové deforestaci a změně kulturní politiky, kterou podporuje ministr zemědělství i soukromý sektor a došlo k tomu, že se dialogu účastní mnoho, mnoho stran zásadní výhody vedou k tomu, že se zlepšuje biodiverzita, přizpůsobení, přizpůsobení klimatickým změnám a tak dále. Vážení poslanci, vezmeme-li na vědomí, že někdy podmínky jsou nadmíru komplexní a složité. Jsem rád, že míra chybovosti, kterou definoval účetní dvůr, zůstává stabilní a dále se snižuje ona zbytková míra. To ve mně vzbuzuje důvěru, že správná kontrolní opatření fungují a že se pohybujeme v uspokojivém prostředí. Přesto bychom se měli snažit, abychom byli stále lepší. Je potřeba nadále konzolidovat a uh, posilňovat tyto výsledky, abychom dosáhli ještě spolehlivějšího managementu alokovaných prostředků. Analyzovali jsme pečlivě nálezy účetního dvora v posledních letech i výsledky našich vlastních studií o zbytkové míře chybovosti. Tady jsme definovali dvě hlavní oblasti rizik, které jsou v přímém managementu a které jsou i v nepřímém managementu s mezinárodními organizacemi. Následně jsme potom se diferenciovali implementaci různých nástrojů. Rád bych zdůraznil, že tato diferenco, tento diferencovaný přístup se netýká žádné konkrétní organizace. Omily, které jsme většinou našli v těchto dvou oblastech, se týkají vícera organizací a je třeba se jim věnovat napříč případě mezinárodních organizací potřebujeme zajistit lepší pochopení a lepší spolupráci při poskytování eh, dokumentů auditorům. DEVKO se stále snaží v této oblasti o zlepšení. Co se týká grantů v přímém managementu, snažíme se dosáhnout solidnějšího systému pro prevenci a detekci omylů v procedurách které zavádějí příjemce dotací a snažíme se posílit své vlastní kontroly ex ante. Rád bych zdůraznil, že máme potřebu aplikovat specifická opatření, tak aby se zlepšil náš kontrolní systém, který nepos, spochybňuje žádné další kontroly a otázky. Dámy a pánové, hlavní poselství, které jsem chtěl dnes prezentovat, je, že jsme dosáhli značného pokroku a pokračujeme e, v maximálním úsilí, abychom se vyvarovali všech slabin. To je přesně místo, kde potřebujeme vaši pomoc. S vaší pomocí můžeme být ještě lepší. Těším se na další plodnou spolupráci. Děkuji. Děkuji, pane komisaři. Chtěla bych vám i panu komisaři eh, Hanovi a všem vašim pracovníkům poděkovat za zodpovězení našich otázek. Víme, že je to spojeno vždycky se spoustou práce, ale bojujeme s velkou záplavou čísel ve vaší eh, oblasti. Mnohdy to není možné prohlédnout, eh, když se podíváme tak na 1 milion euro, co se zatím skrývá, ale víme, za co dostaneme za 500, ale v případě jednoho milionu je to obtížné, takže mnohokrát děkuji, pane komisaři. Váš eh, oblast trošku trpěla eh, tím, že jsme vás velmi bedlivě sledovali, byli jsme na Ukrajině, byli jsme v Turecku a eh, teď bychom chtěli srdečně poděkovat za skutečně profesionální přípravu, ehm, jak ehm, spolupracovníky delegace, tak ehm, vašimi vlastními pracovníky. Pane komisaři, a nemáte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Paní Mark, vážení členové výboru, vážení hosté, Myslím si, že je velmi dobré, že jsme tak bedlivě eh, sledováni. Eh, eh, pak se zvýší porozumění pro naši politiku a je důležité, aby tady existovalo toto vzájemné vylepšené porozumění, co se týče práce a jednotlivých výzev. Ale úvodem bych chtěl vysloveně poděkovat paní Várk za její zprávu, za zprávu účetního dvora jejich práce je pro nás velice významná. Eh, protože eh, to v konec konců není hm, v zodpovědnosti eh, komise zaručit to, aby prostředky byly vydávány v rámci solidního managementu a aby bylo eh, skutečně nejvíce nejúčinněji využito těchto prostředků ve prospěch evropských občanů. Virální ředitelství už po eh, dva roky je pod politickým vedením a stáváme se o stabilizaci a modernizaci v 16 zemích v našem sousedství a v sedmi dalších zemích. Za toto jsme zodpovědní. Z finančního hlediska je toto podporováno na jedné straně nástrojem eh, politiky sousedství 2,3 miliard eur ročně je tady vydáváno ano, pro eh, pomoc eh, přístupovou a pak je to 1,5 milion eh, eur. Nadřazeným celkovým cílem je stabilizace a podpora našich sousedních zemí v jejich rozvoji. Hlavně jde o stabilní demokratické instituce a řešení eh, konfliktů a eh, také zajištění většího blahobytu. Mm, eh, mm, stojíme před výzvami a k tomu máme rozpočtové prostředky k dispozici a fungovat to může pouze tehdy, jestliže tyto nástroje budeme smysluplně používat. A v této souvislosti jde také o vlastní politické přísliby a dohody. Otázka je, jak se na ně můžeme spolehnout. Naše práce však musíme nahlížet v souladu s obtížnými rámcovými politickými všemi podmínkami, v kterých se zaručuje politická pomoc. V sousedních zemích, a to je evidentní, myslím, tady se pohybujeme v politicky velice křehkém prostředí a e, to k tomu přispívá ještě finanční riziko, které musíme zvládat. Vážení členové výboru, účetní dvůr potvrzuje, že obecná kvóta chyb pro pomoc třetích států v roce 2015 byla na 2,8 e, Tato míra je nad hranicí hranicí takzvaného signifikantního Prahu, takže je bez pochyb, že i tady se musíme eh, v budoucnu vylepšit. I v letech 2015 a 2016 mm, se eh, v našem ředitelství eh, provedlo více různých oprav v, tak, v rámci tzv. performance audits. Tyto kroky můžeme pouze přivítat spolu s ještě vaší velkou, velkým pečlivým přístupem, ale jsem toho názoru, že přidaná hodnota a užitek by byly ještě větší, kdybychom eh, se eh, koncentrovali na výdaje, které byly realizovány v poslední době, ehm, abychom rychle předložili výsledky eh, testů a abychom předložili také konkrétní návrhy vylepšení u projektů, které ještě běží, tedy projekty, které mají víceletý charakter. Většina z těchto eh, performance audits už byla zveřejněna a některé z nich byly mm, už eh, probrány tady na výboru. Ehm, celá řada eh, vašich, celou řada vašich návrhů přijala komise bez pochyby, to povede k dalšímu vylepšení. Dovolte mi ale, abych poukázal na dva audity a to zvláště audity, které se týkají migrace a západního Balkánu. Tato, e, tento audit migrace do roku 2014 Unie eh, se snažila zaangažovat v oblasti vyřešení migrační krize, tady se museli eh, toto úsilí zvýšit. Všechny politické nástroje byly mobilizovány proto, abychom dosáhli následujících cílů. Za prvé, a myslím si, že toto je zcela nesporné, nejdůležitější je záchrana života, eh, zajistit hranice, ochránit hranice naše vnější hranice a dále zajistit mobilitu. Komise eh, tady poukázala na eh, krizi migrační velmi rychle a efektivně na ní reagovala a to následujícími kroky. Vytvoření regionálního eh, svěřeneckého fondu jako reakce na krizi v Syrii, dále vytvoření facility pro uprchlíky v Turecku, speciální opatření pro pomoc západovalkánským státům kolega Mica už o tom mluvil, vytvoření eh, Evropského svěřenského fondu pro podporu stability a pro boj proti příčinám eh, neregulérní migrace a vyhánění lidí z Afriky. A eh, také jsou to obsáhlá pomocná opatření a podpůrné balíčky pro Libanon a Jordánsko, stejně tak jako tzv. kompakt. Eh, tyto rychlé reakce však eh, sebou přináší výsledky, ehm, například eh, v posledních šesti měsících, a tady hovoříme o letním období, bylo pouze 18 tisíc nelegálních ehm, příchodů do turecké pobřeží z 6 mm, měsíců poté, co vstoupila v platnost dohoda s Tureckem. Těchto 6 měsících předtím, a tady hovoříme o zimním období, Eh, tento počet byl 740 tisíc. Takže bezprostředně poté, co vstoupila eh, v platnost dohoda, eh, se eh, výskyt hm, uprchlíků zredukoval na 4% a myslím si, že toto jsou velice jasná čísla. A nejdůležitější ostatně je to, že bylo možné zachránit spoustu lidských životů. Počet mrtvých lidí na té východní hm, trase v posledních 6 měsících, 7 měsících tohoto roku ve srovnání s prvními 3 měsíci hm, zredukováno 90%. V absolutních číslech vyjádřeno 366 tisíc tisíc obětí eh, v období leden až březen a 47 eh, od října do, od října do dubna. Samozřejmě se snažíme odstranit tyto příčiny, snažíme se vylepšit jejich perspektivy, takže 300 milionů eur jsme eh, vydali do vzdělávání. Jde o miliony dětí z Turecka a Syrie, které investujeme s pomocí ministerstva z Turecka. Další částky půjdou do účinného Eh, účinné pomoci pro uprchlíky. A eh, tady v Turecku mluvíme o asi 2,7 milionech eh, syrských uprchlíků. Ale chtěl bych také zmínit to, že i v partnerských zemích jako Libanon a Jordánsko jsou, se vytvářejí programy o vzdělávání uprchlíků 340 milionů eur, které už jsme dali k dispozici. A zde hovoříme o přímé finanční podpoře Ehm, a mm, jde o eh, zaručení trvalé pomoci. V žádném případě se nejestá jenom nějaký krátkodobý ehm, plán nebo podporu z rozpočtu, naopak výsledně, výslovně eh, tady eh, chceme podpořit úhradu. Ehm, kromě toho máme ještě inovativní systémy pro trvalou eh, pomoc, humanitární pomoc mm, o 1 milion uprchlíků eh, v Turecku. Eh, jsou to um, mm, taková, jsou to čísla, jak jsem je právě tady vysoké kartičky, které používáme na je to 30 mm, euro pro na měsíc. Jsou to kartičky, které jsou těmto jako nabíjeny, platební karty a ti mohou, tyto lidé mohou si pokryt určité náklady. Eh, je, mají to ve vlastní zodpovědnosti a jde o to, abychom zvýšili jako osobní důstojnost těchto lidí, kteří jsou schopni platit těmito kartami v určitých obchodech. A kromě toho eh, musíme říci, že tento systém podporuje místní ekonomiku. Tento systém byl vytvořen společně s eh, Tureckem a ehm, pak tady máme ještě program Spojených národů a také je podpořen členskými státy Evropské unie. Dámy a pánové, samozřejmě je eh, zapotřebí času a společného úsilí, abychom dosáhli výsledku. Nezapomeňme na eh, Ukrajinu, kde jsme investovali spoustu energie eh, do reform při boji proti korupci a kde se snažíme zajistit úspěch při vízové liberalizaci. Toto jsme vzájemně propojili. Skutečně se nám podařilo a myslím, že ukrajinský parlament zrovna ehm, ehm, několikrát negativně hlasoval. Podařilo se e, e, e, nám ehm, odhalit některé korupční aféry v Ukrajině. Už to není akceptováno. 50 tisíc osob tady už muselo odevzdat svá daňová prohlášení a důsledkem mimo jiné je to, že se v současné době vede proti 8 tisícům soudkyním a soudcům řízení více jak protože tyto lidé eh, se nechtěli předložit tato majetková daňová eh, přiznání. Eh, vzniká tady nový systém, do kterého je to převáděno a tito lidé nebyli schopni zdokumentovat, jak se dopracovali ke svému majetku. Takže se ukazuje, že tato opatření přinášejí první efekty. Ale také bych chtěl zcela otevřeně říci, že rozhodnutí z naší strany na evropské úrovni spolu s evropskými kolegislativci, pokud by tato rozhodnutí měla být prodlužována tak eh, a protahována do vlastní vízové liberalizace, pak bude velice obtížné prezentovat pozitivní výsledky. Pak se totiž dostáváme do nebezpečí, že eh, přijdeme o vlastní věrohodnost a upřímně řečeno přijdeme také o pakové efekty, kterých bychom, eh, které jsme získali v těchto zemích, proto aby bylo možné provádět reformy v našem smyslu. A jestli bych ještě mohl zůstat krátce u Ukrajiny, mluvili jsme zrovna o migrantech a zrovna včera jsem e, náhodou se setkal s vicepremiérkou z Ukrajiny. Na Ukrajině v současné době 1,7 e, milionů e, interně vysílených osob. Internet displaced persons, to znamená lidé, kteří přišli z konfliktních oblastí Donbasu a jiných částí, do jiné části Ukrajiny odešli. My jsme se tady také angažovali, a, ale představte si, co by se stalo stalo, kdyby těchto 1,7 milionů lidí se dostalo eh, na cestu do Evropy, do pohybu do Evropy. Takže i tady eh, naše opatření makrofinanční, finanční pomoci eh, jsou na tyto věci nasměrovány a má to také přispět ke stabilizaci. Účetní dvůr má pravdu, když zdůrazňuje, že politická vůle je na místě je eh, klíčem k eh, trvalému posílání eh, veřejné zprávy a právního státu. A právě tady hovoříme o našich pravidelných rozhovorech s partnerskými zeměmi, ale také jsme se poučili z dosavadní implementace a proto se snažíme o vylepšení při přístupové pomoci a jsem přesvědčen o tom, že v tomto udělení absolutoria 2016 se to také odrazí. A toto se děje také tím, že projekty jsou naplánovány trošku specifickým způsobem, tak abychom se mohli lépe soustředit, abychom to mohli propojit eh, s danými podmínkami. Dámy a pánové, eh, jsem přesvědčen o tom, že pomoc v sousedních zemích běží paralelně s našimi politickými iniciativami a s dalšími ekonomickými a politickými opatřeními a povedou k sociálnímu eh, rozmachu a k další stabilizaci těchto států. A tím se zvýší nejenom životní standard obecně, ale těmto lidem dáváme zároveň perspektivu, hlavně mladým lidem, což eh, nejen, jak jsem řekl, povede k stabilizaci našich eh, sousedních států, ale konec konců to bude dobrou investicí eh, do naší vlastní budoucnosti. Krátce řečeno, jde tady o investice do stabilizace v našem zcela původním smyslu slova Evropské unie. Když se podíváme na evropskou politiku sousedství, tak tady máme, je tady 29. září bylo ohlášeno další porad demokracie pro Tunis. Tunisko, krátce se o tom musím zmínit, zmínit, jinak by bude vyčteno, že se starám jenom o východ ale e, Tunisko je, jak známo, velice e, důležitá, důležitý region. Je to onen příklad absolutně, eh, příklad absolu, eh, demokratického vývoje v islámském státu, příklad toho, že toto možné je. Nesmíme eh, se, otevřeně řeknu, jenom tady nesmíme mluvit o prostředcích finančních, abychom dosáhli politického změny. Nesmíme podporovat pouze toto, ale proto navrhujeme eh, finanční i nefinanční pomoc a prostředky a opatření pro podporu ctižádostivého eh, tuniského reformního programu. Toto všechno mm, vede k tomu, že chceme nejvíce eh, využít finanční prostředků EU, dosáhnout největšího úžitku, soustředit se politicky na volby, na financované projekty a programy a konec konců chceme, aby tyto prostředky byly smysluplně investovány, ale v oblasti Tuniska nesmíme zapomínat na to, že více jak 1 milion eh, uprchlíků tady máme z Libie, je, máme, je tady velice dlouhá hranice z eh, Libie. Libie mm, je politicky nestabilní země se všemi důsledky, které to sebou nese, takže tady vidíme, eh, vidíte, že výzvy jsou různorodé. Když mluvíme o pomoci, tak disponujeme celou širokou paletou možností, z které musíme vybrat ty nejlepší. V mnohých případech ta nejlepší podpora, mm, to říkám často, je mikrofinanční povahy, anebo přímá podpora rozpočtu, ovšem Musí to být propojeno eh, s podporou státního sektoru, se specifickými eh, podmínkami a konkrétním požadavky. A eh, budget support možná je tady takovým vedoucím hlavním momentem, protože ale toto není vše. Z pravidla jsou to velmi konkrétní projekty, které musí být přesně popsány a jsou ty jistá administrativní eh, regulační opatření a toto musí být eh, provedeno mimo rozpočet a ne externě. Ale jak eh, jsem řekl, tady ty důsledky v kontrole rozpočtu jsou pak stejné. Z tohoto důvodu, pokud něco nefunguje, tak ehm, například platby eh, na, do Moldávie, eh, ty byly, byly přerušeny, pokud podmínky prostě nebyly zaručeny, nebyly splněny a mám radost z toho, že slyším, eh, že Měnový fond včera ehm, na svém zasedání představenstva rozhodl, že tady bude úvěrová linka už dána k dispozici Moldávii a nám to zase umožňuje to, abychom platby opět, s platbami opět započali. Takže, dámy a pánové, vidíme, že to pomoc ehm, je nástrojem sousedství, hraje rozhodující roli pro to, aby se partnerské země mohly přiblížit k hodnotám Evropské unie, aby mohly provést reformy v oblasti právního státu, zprávy eh, mm, a veřejných služeb. A to všechno jsou klíčové oblasti, zasluhují naši podporu v těchto zemích. Eh, mm, eh, mm, ekonomický přístup, toto pro nás je každodenním chlebem a rádi bychom viděli výsledky při zprávě a, prostřed, a při vydávání prostředků a chceme toto vše dále vylepšovat pracovat, tak bude možné v budoucnu e, i v zále úzce spolupracovat s účetním dvorem spolu s vámi. Pro nás, pro mě je důležité, abychom společně táhli za jeden pro vás a e, tento, e, to, toto by mělo jít ve stejném směru. Děkuji vám. Promiňte, že jsem to trošičku přetáhl svůj čas, ale byly to výsledky, které odpovědi na mnohé vaše otázky. Děkuji. Děkuji mnohokrát, pane komisaři. A teď má slovo pan zpravodaj Jachim Cedo. Děkuji vám, paní předsedkyně. Také já bych nejprve velice rád poděkoval účetnímu dvoru za jeho zprávu. Děkuji paní Lemark, děkuji také oběma komisařům za zodpovězení našich písemných dotazů, které jsme obdrželi. A rád bych také podtrhl to, co znovu eh, řekl pan komisař, že chceme táhnout za stejný konec provazu. A sice eh, abychom obstáli ve výzvách, které stojí před Evropskou unii. A přiznávám, že zejména tyto dvě oblasti, za které odpovídají a paní komisaři, čelí obzvláště velkým výzvám a čelili jim v nedávné minulosti a pravděpodobně jim budou čelit i do budoucna. Naše otázky E, proto neznamenají něco, kde bychom chtěli prostě provozovat kritiku kvůli kritice jako takové. Zcela naopak. Evropský parlament je institucí, e, která musí rozhodovat o rozpočtu a my samozřejmě chceme mít jistotu, že peníze z evropského rozpočtu jsou nasazovány skutečně cíleně, koordinovaně a že jsou vydávány eh, poměřováno s eh, výsledkem. A eh, když se nám dostane odpovědí dostatečných a vysvětlujících, pak jistě velice rychle dosáhneme zhody. Náš výbor už celá léta zdůrazňuje, že bychom se neměli orientovat pouze na chybovost, která samozřejmě zůstává ústředním středovodem naší práce, abychom sledovali legálnost, regularitu výdajů, ale my chceme také vidět, jakým způsobem byly dosáhnuty cíle, které jsme si stanovili zejména v oblasti zahraničních vztahů, mm, eh, jak si stojí Evropská unie ve světě a také eh, zejména eh, u našich sousedů. Co se týče rozvojové pomoci, Tady by mělo být také cílem vytvoření vlastních rámcových podmínek eh, pro to, aby se zastavila nekontrolovaný příjem, eh, pardon, příliv imigrantů do Evropy, jak jsme ho zažívali v posledních letech. A proto moje otázka na oba pány komisaře. Opakuji to, co účetní dvůr už uh, ústy paní Lamarck řekl a sice účetní dvůr um, vypracoval zvláštní zprávu, které já si velice cením, k výdajům EU v oblasti vnější činnosti, imigrace až do, a to bylo do roku 2014, do roku 2014 toto bylo zveřejněno v rámci finančních nástrojů pro imigrační politiku a EMPI, což je nástroj pro evropskou politiku sousedství. A oba tyto nástroje byly analyzovány ukázalo se, že nebyly měřitelné cíle. E, zkoumaly se struktury, protože tady chybí přehled o tom, co přesně financuje komise z rámce rozpočtu Evropské unie a co dělají jednotlivé členské státy. Oba je generální ředitelství definovali své cíle, eh, které již zaujali, eh, pardon, zapracovali do poslední zprávy, ale jakým způsobem konkrétně přispívají nástroje pro dosažení cílu, to ještě nebylo dostatečně podloženo. Eh, kapitola Evropa ve světě eh, se zaobírá zejména našimi zahraničními cíly, ale různá služební místa komise sledují různé cíle a zpravují různé nástroje. Například generální ředitelství DEVCO, tam je to nástroj pro zahraniční politiku, generální ředitelství ECO, potom ještě vysoká zástupkyně SVČ a nezapomínejme, Eh, také na Evropský eh, rozvojový fond. Čili moje otázka, eh, lepší koordinace těchto nástrojů by byla žádoucí. Komise na tuto písemnou otázku odpověděla, že pro IP1 neexistuje žádná jiná forma koordinace než konzultace v rámci jednotlivých služebních míst. A když se, tady dochází k těmto konzultacím až na generální ředitelství Agri, kde dochází k extra konzultacím. Je to něco jiného eh, než eh, konzultace na jiné úrovni. Proč generální ředitelství Agri nebylo zapojeno do toho obecného procesu? A eh, jak komise pracuje s anebo bez spolupráce a koordinace s generálním ředitel, s kontrolou vydávání prostředků z Agri. Máme tady chybovost 2,8%, která byla opakovaně konstatována. To je tedy podstatně vysoké a já se chci zeptat, jakým způsobem generální ředitelství DEVKO Vidíte rozdíl mezi 2,8, což stanovil účetní dvůr, a 2,2. A co se týče R er, analýzy rizik zbývajících míst pro roku 2014, proč to má být méně spolehlivé než pro za to období 2012 až 2014, alespoň tak to přednesl soud. Taky by mě zajímalo, proč zbývající chybovosti pro evropský nástroj musely být externě šetřeny a jaký podnik to dostal. A e, co se týče External Assessment Management Reports, které eh, jsou diskutovány na různých úrovních a také eh, z různých úhlů pohledu, v tomto roce Eh, jsme pokračovali v těchto věčných diskuzích, ale vy jste napsali eh, oba komisaři v dopisu parlamentu, eh, a teď cituji v angličtině. Assessment or traffic lights provide a snapshot of the state of play of the implementation of each ongoing project at the end of the year. They do not measure the final result of the project and therefore they cannot be used as an evaluation tool for assessing the final Yeah and uh, the outcome of completed EU projects in our partner, partner uh, countries. Soweit, uh, Takže to jsem citoval z dopisu. A jinak uh, zprávy o činnosti generální ředitelství EFKO jsou součástí prohlášení o spolehlivosti a proto otázka uh, k tomuto rozporu jsou tyto EMR skutečně pouze momentálním mapováním situace bez nějaké obecné výpovědní hodnoty? Protože má-li to být jenom momentální zmapování situace, přece jenom už dávají určitou výpověď o kvalitě projektu, co se týče jeho provádění. Děkuji mnohokrát. Dobře. A teď je tedy otázkou, kdo s obou pánů komisařů začne. Pane komisaře Háne, možná vy. Dobře. Nejprve co se týče koordinování s členskými státy, my se snažíme a já doufám, že mm, bude úspěšná má iniciativa, kterou jsem zahájil eh, s ministry odpovědnými pro rozvojovou pomoc v zemích, které jsou největšími donátory naší bezprostředním sousedství s ohledem na to, že tady potřebujeme politické páky zlepšit v určitých zemích. Já nejsem tak naivní, abych se domníval, že členské státy eh, budou eh, další prostředky ze svých vlastních pokladen směřovat prostřednictvím Evropské unie. Ale myslím si, že bychom alespoň naše politické možnosti měli využít a tímto způsobem docílit určitého pákového efektu. Takovým příkladem může být například Egypt Egypt, to musím říct si naprosto upřímně, e, mi způsobuje poměrně hodně starostí. To je země, kde každý den se e, zvětšuje počet obyvatel o 7 tisíc, protože 7 tisíc egyptianů a egyptianek se rodí denně. Představte si, kolik je to za rok. V roce 1955 měli 23 milionů a teď mají 94 milionů obyvatel. To znamená, že každoročně musí 800 až 1000 pracovní, 800 eh, až 900 tisíc pracovních míst musí vytvářet. Eh, a teď musí například zvojnásobovat také výdaj energie a tak dále. Eh, v této souvislosti je třeba mít a dát odpovídající podporu evropským státům, aby se věci hýbaly směrem, který přispěje ke stabilizaci z evropského hlediska. Velice krátce k projektům. Rozvojový fond EPA 1 k EPA 2 je jasné, že Eh, konzultujeme generální ředitelství, která jsou do této oblasti zapojena, abychom si vyslechli také jejich názor na využívání peněz IPy a aby také mohli vnášet do projektu své specifické nápady, které přísluší jejich kompetencím. Co se týče agri, eh, tady, co se týče peněz pro politiku sousedství, tady má Agri své vlastní možnosti a proto byly vyňaty, což nemění nic na tom, že i zde se pokoušíme docílit úzké spolupráce eh, protože to jde velice často také do směru hospodářského rozvoje, například v agrární oblasti, když se jedná například o proces čerpání potravinového řetězce, čili z oblasti zemědělství do hospodářské a průmyslové oblasti. Tady je spolupráce nutná. K tomu, to, k tomu, že cítíte, jakože je to neoprávněné. Co se týče té zprávy, kterou jste zmínil, Eh, zda je to tedy momentální zmapování situace na konci roku. Já to chápu, že to tak vidíte, ale eh, dává nám to přece jenom informaci o, vývoji, posl- o vývoji posledních let a je to něco jako taková interim, taková zpráva v mezičase, jak se projekt eh, vyvíjel. Ale já už jsem se pokusil mm, vlastně to uvést možná v mém úvodu. Naše opatření jsou eh, nasměrována na dosažení stability a každý jednotlivý projekt by k tomu měl přispět. Že teď pro každý jednotlivý projekt individuálně to nelze dělat, to, by bylo, to je snad pochopitelné, to by bylo velice obtížné. Já mohu udělat nějak nějaké ohodnocení až po té, co něco proběhne, za předpokladu, že tady bude existovat určitá politická stabilita a kontinuita v dotyčné zemi, eh, protože když se podíváme na zemi up and downs, v Moldavsku, eh, v Moldavii jsme měli v minulém roce pět různých šéfů vlády, no tak ta situace vypadá jinak než zase v jiných zemích. Děkuji. Pane komisaři, mohu-li se ještě zeptat, Eh, velvyslanci v oblasti Digenir nevyplnili některé indikátory, třeba dosažení těch cílů a byla tam velká uh, spoždění nebo navštívené projekty. To jsou všechno věci, které se mi tak moc nelíbí a bylo by na čase, aby velvyslanci skutečně vyplňovali všechny klíčové indikátory, protože z našeho pohledu neplatí ten velký celek a taková tichá naděje, že ono se to bude nějak, že se to nějak vyvrbí. Otázka, zda se to vyvíjí správným směrem, se totiž dá zodpovědět jenom podle těchto parametrů. Proto je důležité, abychom měli řádný přehled všech indikátorů, protože jindy nejsme schopni konstatovat zdar nebo nezdar. Věřím vám, že všechno bude skvělé a krásné, ale ráda bych, aby to bylo konkrétnější. To by bylo podle mě minimum. To vám na rok 2016, paní kolegyně, již mohu slíbit. Děkuji. Pan komisař Mimica, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. I já bych chtěl poděkovat jménu eh, zpravodaji za ten celkový přehled plynoucí ze zprávy Evropského účetního dvora. Tam jsou věci a otázky, o nichž je stále třeba diskutovat ne konfrontačním způsobem, ale je to, byla měla by být součást pro pokračující diskuse, která nám umožní sledovat ten nadále, nadále ten velice dobrý směr. Když se na to podíváme, obecně se teď nacházíme na stejné stránce a dokonce ve stejné knize, když se podíváme na celkové cíle rozpočtové kontroly auditu a prověřování výdajů SVČ v oblasti rozvojové pomoci nebo rozvojových nástrojů evropského sousedství. V tomto kontextu je důležité, abychom se věnovali těm otázkám, které tu zazněly z úst pana zpravodaje například míra chybovosti nebo rozdíl mezi chybovostí a e, mírou chybovosti podle účetního dvora, mírou zbytkové chybovosti podle zprávy komise. Víme, že tady je rozdíl, rozdíl ve stejné věci. Máme tady tu studii o zbytkové chybovosti, a to proto, že se to týká různých souborů transakcí. Ta zbytková chybovost se týká transakcí, které proběhly v rámci smluv uzavřených za těch 12 měsíců a účetní dvůr, Evropský účetní dvůr a míra chybovosti, kterou on vypočítal, se opírá o platby provedené v rámci probíhajících transakcí z právě probíhajících smluv v aktuálním roce. Tedy z pohledu těchto transakcí je eh, možno činit korekce i v poslední fázi životnosti projektu a také jsou činěny. Řekl bych tedy, že ta definice a metodologie Evropského účetního dvora proto je o něco vyšší, vede k o něco vyšším, vyšší míře chybovosti. Samozřejmě Evropský účetní dvůr kalkuluje s různými mírami chybovosti, jedno v rámci rozvojové pomoci, druhé v rámci, v rámci rozpočtu. DEVKO naopak eh, se týká celkové míry chybovosti. Opravdu si velice vážím toho, jak definujeme a vnímáme hodnoty a příspěvky uh, obou těchto parametrů, které jsou zjištěny tou či onou metodikou. A EMR, ty zprávy External Assistant Management Reports, ty jdou skutečně k podstatě věci. Oni jsme vedli zcela zásadní debatu. Uh, substanciální debatu a pokračujeme, pokročili jsme i v obecném chápání a obecné interpretaci té skutečné povahy věci a pravidel a příspěvků těchto nástrojů. Všichni souhlasíme, že to jsou nástroje, které nám umožňují podívat se na ten proces implementace projektů v určitém okamžiku, v okamžiku O na konci každého roku. Toto je indikátor stavu věcí v tom projektu, který by nám umožnil provést všechny korekce a akční plány. Vždycky, když vidíme, že dochází k prodlení nebo k nějaké uh, mu problému, tak tady máme ty KPI, ty indikátory, které nejsou indikátory finální míry chyby nebo nějakého, nějakých špatně vynaložených prostředků. To jsou indikátory, které by nám umožnily, abychom redukovali nebo zcela se vyhli té chybovosti v tomto ohledu. To znamená, že tady myslím, že se nám docela daří dosáhnout, dopracovat se ke společnému chápání role těchto indikátorů. Jsou tam jasné indikátory, které ukazují, že loni v roce 2015 KPI, nebo ať už si vezmete jakékoliv jiné, které nám umožňují získat informace, tak tady vidíme, že opravdu bereme vážně ono směrování a doporučení a pozici výboru pro kontrolu rozpočtu, kterou jsme slyšeli v minulých letech. Co se týká koordinace mezi službami komise, tak bych vás chtěl ujistit, že podle veškeré metodologie Evropské komise této komise skutečně koordinujeme daleko lépe nejrůznější politiky z kompetence různých komisařů. To znamená, už tady nemáme žádné vertikální politiky, které Stále se snažíme mít eh, koherentnější politiku, třeba v oblasti zemědělství. Evropská unie poskytne skoro 9 miliard eur na zajištění potravinové bezpečnosti a udržitelnosti potravin v následujících letech. Naše intervence se týkají 62 rozhodu, rozvojových zemí a jejich eh, zemědělských sektorů podstatě tyhle projekty nemůžete řídit eh, někde z centrálny, z Bruselu, z Devka. To na, na provádění se, po, se podílejí kolegové z, Agri, z DG Agri, z rozvojových služeb a samozřejmě ze služeb pro bezprostřední sousedství. To jsou všechno aktivity, které vedou k velice intenzivní angažovanosti v této oblasti. Jsou tam programy udržitelného rozvoje zemědělství. Jde nám o to, aby partnerské země měly udržitelný růst v oblasti zemědělství. Jde o to, abychom zřešili problémy podvýživy, abychom řešili problémy lepší odolnosti zemědělství v těchto zemích. Děkuji. Mám tady celou řadu přihlášek, nejdřív eh, pan kolega Liberacký. Děkuji bardzo, paní předsedkyně. Ano, děkuji. Paní předsedkyně. Vážený pane komisaři, základní otázkou, která byla předložena naším zpravodajem, panem Celerem, eh, tedy je tady toho málo k co bych mohl ještě eh, dodat, eh, stačilo by, kdybychom možná dostali eh, detailní informace k otázkám, které jsme předložili. Měl jsem to potěšení ve diskusi s panem komisařem Hánem a mám následující dojem z toho. Za prvé, komise pracuje v této oblasti eh, s velkým eh, rizikem a my na to máme malý vliv na celou tuto situaci. Země, které jsou příjemci, eh, mají své vlastní zákony, a řídí si fondy svým vlastním způsobem. Někdy se stane, že cíle už nejsou platné a Mnohdy hm, děláme rozhodnutí o cílech v určitém období a později musí tyto věci být ověřovány. A hm, pak vidíme, že je tady vysoká míra rizika. Nejdůležitější pro nás je následující za prvé. Zjistit, jestli finanční prostředky, které eh, eh, přiřazujeme do určitých eh, oblastí, jestli přinášejí očekávané výsledky a pokud tomu tak není, zdali rozumíme tomu, proč se tak nestalo. A za druhé, míra chybovosti sama o sobě není vysoká matematicky vyjádřeno, ale otázka je, jestli o něch 95 plus procent e, finančních prostředků, které jsme nebyli schopni definovat, jestli, otázka, jestli byly žádným způsobem vydány. Ale také, jestli přinesly kýžené výsledky. Tedy můžeme se zpětně každý rok ohlédnout a podívat, jestli přiřazujeme finanční prostředky k stejným cílům, jestli pokrýváme stejné oblasti. A e, myslím, že bychom měli být schopni analyzovat také, do jaké míry jsme schopni e, naši práci zlepšit a jestli se přibližujeme k našim cílům. Takže když se podíváme na e, míru chybovosti, možná bychom měli zvážit, jestli se chyby objevují vždycky ze stejných důvodů, jestli tady máme třeba různé typy chyb, a nebo jestli bychom, jestli jsme mohli předpokládat takovéto problémy, protože orientace na výkonnost to je něco, Eh, co nás přibližuje eh, k tomu, že pak vážně můžeme mluvit o aktuálních, o přímých dopadech na eh, přidělování finančních prostředků a také nám to umožňuje si mm, ponechat, si udržet dobrou pověst evropských institucí. A velice oceňuji, že jsme byli schopni vést tuto prodlouženou diskusi s panem komisařem Hánem, protože toto mi umožnilo lépe pochopit Eh, veškeré podmínky. Ne všechno eh, je možné říci tady v této místnosti. Nikdy nemáme dostatek času. A samotná skutečnost, eh, že si vůbec můžeme popovídat z očí do očí, pochopila, mé, po, po, umožnila a vylepšila mé porozumění věci. Takže se pokusíme mít nadále přímý kontakt s panem komisařem Hánem. Budeme se s ním snažit spolupracovat přímo. A jsem potěšena slyšet, že prohlášení pana komisaře Hána ehm, po, ehm, za období po roce 2016 bude vzato v úvahu a že tam budou zapracovány i otázky, které jsme předložili v roce 2015. Děkuji. Děkuji. Ano, eh, tady nemáme ještě systém kabinetní, kdy bychom jak se operovali tajně, takže další je kolega Kluně Tarant. Děkuji, paní předsedkyně. Bávám se, že jsem tady ponechán osamocen tady. Byl jsem tady zanechán mými zelenými eh, kolegy, ale já jsem se chtěl zeptat dvě otázky eh, jménem zelených, otázky směřované na pana komisaře Hána. A sice jde o ehm, možnosti eh, pro uprchlíky ehm, v Turecku. Vy jste se zmínil 2,2 miliard ze tří, už bylo, byly přiřazeny. A jak, s tím, jak začala implementace, tak eh, tady mnohdy máme potíže posoudit, do jaké míry byly, ehm, to přineslo výsledky. Kdy očekáváte, že budeme mít první odhady eh, účinnosti těchto eh, finančních prostředků a aktivit, které byly financovány v této oblasti Evropskou unii. A co je ještě důležitější, Myslíte si, že ehm, dohoda, podepsaná dohoda mezi Evropskou unii a Tureckem umožní Eh, návrat části eh, těchto prostředků v případě, že se výsledky ukáží být slabší, což si nemyslím, nebo osobně v to nedoufám. Je to jenom teoretická otázka. A dále. Jak odpovíte na budete reagovat na situaci, kdy Evropská unie eh, se občas odvrací od katastrofické situace v oblasti lidských práv a vývoje v Turecku. A zároveň stále vyplácíme miliardy eur ehm, a snažíme se udržet eh, naše přísliby, co se týče uprchlíků a snažíme se, aby se tolik, tolik nedostávalo do Evropské unii. Unie, to jsou mé dvě otázky. Děkuji. Další je kolegyně Šmit, prosím. Ano, děkuji. Chtěla bych hned ehm, panu komisaři, se připojit eh, otázku na pana komisaře Hána. Jak jsem řekla, čísla už jsme slyšeli, ale já se chci zeptat pana komisaře, jak odhaduje eh, při přitové pomoci pro Turecko, zvláště eh, když se podívám na zprávu o pokroku, to je to, co se zveřejní kde je ještě potenciál možnosti se vylepšení. Nesmíme zapomenout na ty strašné věci, o kterých mluvil tisk, ale Chtěla bych také vědět, jak mm, se vyjadřujete třeba k trestu smrti, jaký by to mohlo mít dopad na eh, prostředky, které by šly do Turecka. Má pana komisaře Mimicu. Minulý eh, rok jsem byla eh, zpravodajkou tento fond. Eh, chtěla bych mu srdečně poděkovat, protože tento rok řekl něco, za co si já jsem marně minulý rok bojovala. A sice nám slíbil flexibilnější přístup a chce také stále více bojovat proti příčinám migrace. V každém případě má tady mou osobní podporu a myslím si, že i podporu Evropského parlamentu. A přesto bych eh, tady eh, ráda ještě připojila jednu otázku. Eh, zase tady máme onu přímou pomoc rozpočtu, která byla zmíněna. To je něco, s čím jsme nejenom udělali dobré zkušenosti, ale ráda bych věděla, ta kritika, která se vyjadřuje Kritik, jak chcete oslabit, pane komisaři, tuto kritiku, zvláště v zemích, kde určitě jsou určité obavy, co se týče bezpečnosti, to je to, o čem jste mluvil. Jak e, se to, jaký to má dopad také na partnerské země, ale jak se, jaký to má dopad na přímou pomoc, jak chcete zaručit to, že finanční prostředky, prostředky e, z daňových poplatníků, které se tady investují, budou logickým způsobem vydány. Tady jsem dosud neslyšela žádnou odpověď, ale ráda bych ji e, slyšela slyšet chtěla. A další bod, mm, který je dost eh, zajímavý. My tady eh, máme celou řadu mezinárodních organizací, eh, spolupracujeme s nimi a mě by tady opravdu zajímala výše administrativních nákladů, jestli tady máme čísla mezi 7, až 37 správních nákladů. Jak to skutečně vypadá? A jestli automaticky se předávají tyto zakázky mezinárodním organizacím? anebo eh, se tady třeba počítá s tím, eh, že se to dělá veřejnou soutěží a že to jenom tak se nějak volně nepředává tyto peníze. Děkuji vám. Děkuji eh, panu komisaři, děkuji za to, že jste se zmínil o příspěvku parlamentu. Já jsem to sice nepocítila, ale pokud vy to tak vidíte, tak z toho mám radost a vycházím z toho, že i tady eh, to nezůstane jenom u míry chybovosti, to je určitě míra, která je dost nízká, ale 0 je lepší než 2,8. A myslím si, že naším úsilím by mělo být tu kvotu eh, chybovosti, i když je eh, nízká, nechat pohybovat o kolem nuly. Tak bych ráda věděla, co si myslí o tom pan komisař a co dělá v této oblasti. Děkuji. Jsem se taky sama přihlásila o slovo. Mám otázku jednu na pana komisaře Mimico a dvě na komisaře Hána. Pane komisaře Mimico, v podkladech existuje přehled o schůzi na Kubě, kde se účastnilo 95 úředníků. A tomu tedy švábsky říkám, no to byla taková párty, že 28 z Evropské vnější činnosti a zbytek z generálního ředitelství DEVKA z těch 63, 24 bylo z Bruselu. No a tady snad by eh, se ne, nemuselo těch 24 přemístěvat do, na Kubu. Možná, že by bylo snad hodnotnější či cenější to setkání nechat těch 94 v Bruselu udělat setkání, pardon, 24 v Bruselu a to setkání nechat proběhnout tam, kde proběhnout mělo protože velice často 24 vedoucích delegací mm, e, stejně léta vždy do Bruselu a byla tady poměrně vysoká částka. Takže tady jsem se tak jako u toho kladla otázku, cože to bylo. To bylo možná snadná otázka pro pana komisaře Mimicu. Pane komisaře Háne, v Turecku 600 milionů eur e, leží nevydáno. E, vy Eh, k tomu procesu nic moc neřekl, to paní kolegyně Šmit se taky teď ještě ptala otázkou, co se z těch peněz bude. My vidíme, že dochází ke stále větší humanitární pomoci. Já osobně tedy nedoufám, že těchto 600 milion eur bude přesměrováno na pomoc uprchlíkům. Mohla bych se prosím zeptat, jaké peníze byly vydány na uprchlíky, jak vypadá plán do budoucnosti. Řekl jste, a také jsme za to vděční, že e, peníze Turecku se dávají podle služeb, podle vykonané práce. My e, samozřejmě víme, že, rozpoč- že pomoc uprchlická nefunguje jako rozpočtová pomoc. Turecko nám říká, jakou sumu tady vydává e, jakým způsobem se to proúčtovává, jakým způsobem se stanovuje cena za služby v Turecku, protože my z podkladů nevidíme žádné standardní náklady, mm, například na uprlíka v táboře, mimo tábor, čili podle čeho eh, se měří ty peníze, které Evropská unie vydává. A ještě paní kolegie Kvenemak ano, já mám velmi krátkou, stručnou otázku. Pan komisař řekl, musíme se držet našich vlastních dohod a slibů a e, toho, co jsme slíbili, a to se tedy chci zeptat jeho i kolegu Mimicu, e, co se týče těch trust funds, těch svěřeneckých fondů, tady se dávají peníze k dispozici z rozvojových fondů, ale také na základě příslibu z členských států. A mě by tedy zajímalo, do jak, jak spolehlivé se prokázaly členské státy, držely se ve svých příslibů. Existuje již nějaký seznam, kde lze vidět, kdo přislíbil co a kam ty peníze případně tekly. Potom ještě budeme hovořit o NDF, ano? Ano, to je jenom taková připomínka, kterou bych rád udělal na adresu pana komisaře Hána. Děkuji mnohokrát panu komisařu Mimicovi i komisaři Hánovi za jejich slova. My se nacházíme teď v oblasti, která je obzvláště obtížná, kde by se měla hodnotit eh, efektivita vydávaných prostředků. Ale odpovídáme za peníze daňových poplatníků a musíme zabezpečit, že tyto peníze z fondu budou dobře vydávány. Co se týče uprchlíků, pravdou je v Jordánsku, v Libanonu a v Turecku vlády nám říkají, že cena, kterou je třeba zaplatit, je mimořádně vysoká. Ale v Turecku zejména cena, kterou je třeba platit, je příliš vysoká. A chci se zeptat pana komisaře Hána na právní hodnotu dohody, kterou uzavřela Evropská rada, která počítá 3 miliardy a potom 6 miliard eur aniž Evropský parlament ani e, rozpočet, výbor pro rozpočet e, k tomu mohli co říci a já bych rád věděl, zda pan komisař Hán se domnívá, že toto rozhodnutí Evropské rady je rozhodnutí, které z právního hlediska má velkou hodnotu a dává velkou jistotu. Děkuji. No, pan komisař Mimica dostal ty jednodušší otázky, takže chcete-li začít, pane komisaři. Děkuji vám, paní předsedkyně. Co se týče otázek v souvislosti s udělováním absolutoria, nejprve něco k výsledkům. Ano, máme tady určité přesměrování či změnu přístupu k obecnému rozpočtu a k kapitole 8 či kapitolách rozpočtu týkající se. No, dejme tomu přesměrování z inputu do outputu naší rozvojové politiky. Máme tady posílený přístup k rozpočtu, který je založen na výsledcích. A to se odráží také v naší rozvojové spolupráci a v jejich výdajích. Minulý rok jsme poprvé představili náš rámec orientovaný na výsledky, který by nám umožnil neměřit pouze vstup a legálnost či správnost realizace projektu, což je důležitá část a zůstává samozřejmě důležitou součástí celého procesu, ale umožní nám to také vidět, jaké konkrétní výsledky tyto projekty mají v rozvojových zemích, protože měřím, budeme-li měřit pouze input, budeme hovořit o miliardách eur nebo 100 milionech eur. A komunikovat to našim partnerským zemím a jejich obyvatelům. Těžko se Potom těžko si lidi dokážou přiznat, co to je milion euro v reálném životě, že? Čili je třeba to přeložit do konkrétních dopadů a konkrétních výsledků, aby se dalo říci, kolik dětí dostalo zdravotní péči O kolik více dětí mohlo jít do školy. No a už jsem na to upozornil ve svém úvodním prohlášení. Tyto výsledky eh, poměřované na výsledcích budou posilovány jak v metodologii, tak v komunikaci, tak v celkovém přístupu k rozvojové spolupráci. Máme tady také jasnou tendenci v tom, že v té nové agendě pro rozvojovou pomoc je třeba posílit zbližování os mezi našimi příspěvky do rozvojové pomoci a um, reakcí na otázku udržení míru, řízení migrace, dopadů mm, klimatických změn. Měli bychom to vše posilovat v naší novém koncensu týkající se rozvojové politiky, protože potírání chudoby, tady samozřejmě vidíme jak příčiny, ale tak také potom dopady na bezpečnostní situaci či křehkost um, a nebezpečnou situaci v našich partnerských zemích, v rozvojové polici, po, poli, politice. To vše souvisí s otázkou která nám která znamená, že musíme posílit celostní přístup k této oblasti rozvojové pomoci. No, budu jasný. My nepřevracíme peníze, ne, nevrací, nedáváme peníze rozvojové pomoci do bezpečnosti, protože bezpečnostní záležitosti ze své povahy jsou rozvojovými záležitostmi. Je to spíše doplňující se rámec, než aby tady byly tyto výdaje v konfliktu, když se podíváme na propojení bezpečnostní a rozvojové politiky. Neměli bychom překročit naprosto jasné limity, které máme stanoveny v dohodách. Nemůžeme využívat prostředky z rozpočtu na dodávky zbraní. To je koncepce obchodu, Musíme prostě dbát eh, na to, co je zjevné, jak je o propojená otázka rozvojové pomoci a bezpečnosti. Co se týče opatření, vidíme, že mezinárodní organizace jsou významnými partnery Evropské unie a jsou důležité pro naši kooperaci při implementování našich projektů a toto spolupráce je obecně dobrá. Zlep zlepšujeme eh, také eh, dohody s mezinárodními organizacemi, eh, když se jedná o snižování administrativních nákladů a zlepšování transparentnosti projektu. Náklady na řízení spolupráce s mezinárodními organizacemi činí zhruba 7 Eh, při v implementovaných projektech. A vybírají se na základě dohod s konkrétními mezinárodními organizacemi, splňují-li tyto naše požadavky v systému Pagoda. Abych to tedy řekl velmi jasně, v tomto procesu snižování administrativních nákladů a zabezpečování viditelnosti Evropské unie při spolupráci s mezinárodními organizacemi za posilování dialogu Co se týče Kuby, ten regionální seminář, ano, v skutku. My bychom rádi pokračovali s dvěma typy našich regionálních seminářů pro rozvojovou spolupráci pro zaměstnance v našich delegacích po celém světě. E, zdá se nám důležité abychom dosílili lepšího pochopení eh, rozvojové pomoci mezi zaměstnanci. Organizují se každoročně schůze a semináře v Bruselu s zaměstnanci, s managementem eh, dotyčných všech organizací a také regionálně organizované semináře. Jeden z nich byl právě na Kubě. A jistě, když jsme si přečetli všechny otázky a doporučení, které přichází z vašeho výboru, to nás podnítilo k tomu, abychom se ještě jednou zamysleli nad strukturou těchto seminářů a proto jsme se rozhodli, ponechat výroční setkávání eh, managementu v rámci seminářů v Bruselu i s našimi partnery. A budeme se snažit být přísnější při výběru regionálně organizovaných seminářů, abychom měli vždy jenom jeden v dotyčném regionu za rok, abychom zabezpečili eh, snížení nákladů na tyto semináře. Co se týče přímé podpory z rozpočtu, Snažíme se aplikovat naše kontroly ex ante a ex post na základě eh, kritérií, která přispívají k efektivnějšímu dosažení eh, cílu v naší rozvojové politice. Eh, tak vždycky, než podepíšeme specifický kontrakt, ať už je to sektorální kontrakt či jiný kontrakt, eh, vždy s našimi delegacemi, našim partnerům a posíláme naprosto jasné indikátory, eh, které musí být splněny, než rozhodneme, že tady dojde k podpoře z rozpočtu. Tady to souvisí s makro ekonomickými faktory a se specifickými cíly sektorálních politik. A teprve když vidíme, že jsou tady držena ta kritéria, tak můžeme podpořit eh, tento program eh, jasná kritéria Eh, umožňují šéfům našich delegací eh, potom odhadnout, jakým způsobem postupovat. Co se týče těch svěřeneckých fondů, těch takzvaných trust fund a platby z nich, My, myslím si, jsme dali docela dobrý přehled, když jsme odpovídali na otázky týkající se všech třech fondů. Ale já bych se spíše k tomuto bodu vrátil, až budeme hovořit o udělování absolutoria ERF, protože většina z nich, ne všechny, většina z těch příspěvků z těchto trust fundů pocházela z rezervy EDF, Evropského rozvojového fondu. A také z příspěvku DJ Go DG Home ale když se jedná o platby z členských států, je tady určitá disproporce mezi dvěma celými třemi miliardami euro současné úrovně závazků <clears throat> ze strany komise a 80 milionů eur členských, příspěvku členských států do těchto svěřeneckých fondů. Ale členské státy, které přislíbily své příspěvky, se snaží tyto příspěvky posílat v pěti částkách do roka, rozdělit je tedy tímto způsobem, aby tímto způsobem přispívali v takové dynamice, která by umožnila, že všechny přislíbené příspěvky budou také skutečně zaplaceny do těchto fondů. Děkuji. Ještě dlužím odpověď panu poslanci Celerovi, co se týká externí kontroly. To je firma Moll Stevens, my s nimi spolupracujeme již pár let a důvodem je, že se tady kontroluje daleko větší množství transakcí, než to, co můžeme my se svými skromnými kapacitami udělat. Proto jsme to outsourcovali, o metodologii jsme diskutovali i s účetním dvorem a proto účetní dvůr souhlasil s těmi vypracovanými kritérii a pravděpodobně to budeme dělat i pro tu oblast EPA stejně. Co se týká Turecka všeho kolem, je důležité podle mě rozlišovat EPA na straně jedné a podpora pro uprchlíky na straně druhé. Tam se to také nijak nepřekrývá. Asi vám to neuniklo na samém počátku. Turecko řeklo, že od nás chce peníze, protože tam je 2,7 milionů uprchlíků, tak já jsem navrhl, aby část prostředků EIPA nebylo přesměrováno, ale aby se použily prostředky na infrastrukturu a ty se implementovaly třeba do těch obcí, které jsou nadměrně postiženy přílivem uprchlíků, protože ostatně je to také opatření, které později, až uprchlíci jednoho dne odejdou, povede ke zlepšení kvality života v této obci. To však Turecko odmítlo, protože tato dohoda je v podstatě smluvní ujednání na dobu určitou mezi Tureckem a námi a k čemu ty prostředky budou použity, na to jsou programy. V jednom jediném případě se souhlasem Turecka jsme 120 milionů přesměrovali na pomoc uprchlíkům, protože jinak by ty peníze zůstaly ztraceny, nevyužity a Turecko s tím ale vyslovilo souhlas. Je tedy třeba přísně rozlišovat eh, mezi různými druhy poskytovaných peněz. Co se týká efektivity, prostředků vynaložených na uprchlíky, tak první zpráva bude v první půlce příštího roku, protože jsme na samém počátku té fáze roll-out. Turecko nás stále kritizuje, že peníze nejsou k dispozici. To vychází z toho, že poskytujeme pouze prostředky i prostřednictvím mezinárodních organizací, když eh, se nám podaří ověřit skutečnou potřebu. A tady je třeba říct, Turecko ne vždycky poskytuje tyto věci dostatečně rychle. Ono to taky chvíli trvá, než eh, my můžeme konstatovat, co kde, v jakém řádu je potřeba a kolik se vynaloží. A proto to určitou dobu trvalo od okamžiku ujednání v listopadu minulého roku do teďka, do letošního podzima, kdy první prostředky eh, odešly, naběhlo to od února tohoto roku, třeba eh, ta potravinová oblast, ale školství a tak dále, to teď opravdu od to nového školního roku se rozběhlo. A teď eh, ta vaše otázka poměřování nákladů. Tady se orientujeme podle parametru OECD, co se týká nákladů na školství, na učitele, na paušální náklady, ale samozřejmě, že vám můžeme následně poskytnout i podrobnější informace, ale taková ta zásadní odpověď zní, že eh, se řídíme parametry, které stanovila OECD a to je zase vždycky na bázi uh, konkrétně zjištěné potřeby. To jsou tedy věci, které je třeba spolu harmonizovat. Co se ptala paní Karnbach? Upřímně řečeno, ale ono to paní kolegyně teď ani není, ale já jsem to ani tak moc nevztahoval na příspěvky členských států, třeba ten svěřenecký fond pro Sýrii, tady došlo k ujednání 500, eh, to se pak eh, týkalo přesměrování z EU, 500 prostředků členských států. To se nějakým způsobem do konce roku splní, ale musím říct, že většinou jsou to menší členské státy, které platí prostředky, protože oni ani nemají strukturu na přímou podporu, zatímco velké státy jako Německo, Francie, Británie, navíc k tomu malému příspěvku do svěřeneckého fondu pro Sýrie mají ještě své přímé intervence, kterými se angažují. To znamená, tady je potřeba koordinace, aby se věci nepřekrývaly, abych provokativně řečeno, ono to záleží na tom, já jsem hovořil i o té vízové liberalizaci. Tady máme členské státy, které předpokládají pro mnohé státy spoustu parametrů, pro Ukrajinu jich je 142 nebo 144 dokonce. Poslední slovo bude pak mít EZ Declaration, ale když se podíváme na potírání korupce a příspěvek k tomu, tak e, upřímně řečeno, když nějaká země všechny ty požadavky, které my uh, klademe, splníme, tak pak je otázka naší vlastní důvěryhodnosti, abychom splnili, co jsme slíbili, protože když to neuděláme, tak nebudeme důvěryhodní a nebudeme mít pak ani ty politické páky, ale pak bude mm, tím trpět i efektivita vynakládání našich vlastních prostředků. Ty věci tedy spolu takto souvisí. Ehm, otázka aniž mít upřímně řečeno, kdyby došlo k zavedení trestu smrti, tak eh, je to v podstatě stopka pro přístupové rozhovory. To už bylo řečeno dostatečně často. To je velice jednoduché. To má důsledky, které z toho plynou a ty jsou jasné, ale Eh, už jsem se naučil v Turecku rozlišovat mezi tím, co se říká a tím, co se děje. Nehodlám teď nějak dát, nehodlám teď nějak dál spekulovat, ale kdyby k tomu mělo dojít, tak dos, důsledky budou jasné. A pan Marží, to je v podstatě především politická dohoda. Dohoda zní, že 16-17 poskytneme až 3 miliardy eur a pak v podstatě přijde fáze obce případného prodloužení. Ta situace je zatím velice otevřená, konflikt v Sýrii nadále trvá. Tak jak to teď vypadá, tak ta situace, upřímně řečeno, myslím, že naše konsolidovaná opatření ukázala nějaké výsledky. Uh, jak v Turecku, tak v Libanonu, v Jordánsku, ale musí být naším zájmem, aby uprchlíci se trvali v regionu. Otevřeně řečeno nejenom z finančních důvodů, uprchlík v Evropě býde dráž než uprchlík v onom regionu, ale i z politických důvodů, protože jakmile ten konflikt, doufejme, jednou skončí, tak by mělo být naším zájmem, aby se ty lidi co nejdříve mohli vrátit domů, podíleli se na obnově země. Sýrie je plošně ohromná země, máme 5 nebo 8 milionů, uprchl, 5 milionů uprchlíků mimo zemi, 8 milionů uvnitř Sýrie, takže můžeme uh, očekávat, eh, že to vákuum bude nějak zaplněno. Otázka je, jak, byl, jak bude zaplněno, takže ti lidé by měli mít možnost se rychle vrátit. Rozhodně, co se týká této části, tak ta spolupráce s Tureckem funguje i s mezinárodními organizacemi. To funguje a ukazuje to, že Turecko se snaží ve vztahu k uprchlíkům um, jim um, zajistit přiměřené životní podmínky. No a nakonec mm, pan Liberasky už tady sice není, ale řekl bych, že musíme rozlišovat mezi diskusí, kterou se zabýváte vy a efektivitou vydaných prostředků. Riziko je mm, v podstatě věci imanentní. Bude to mít určitý efekt, ale uh, pak jsou tady politické události, na které nemáme vliv a ty mohou ty výsledky anulovat. To znamená, v posledních letech jenom například jsme na Ukrajině mnohého dosáhli, co se týká stabilizace, ale samozřejmě je tam pořád ještě velké riziko, že se to všechno zvrátí, postaví na hlavu. Přispěli jsme k tomu, aby se to snad nestalo, tato liberalizace, ale nikdo z nás nemůže vyloučit uh, a to platí prakticky pro všechny země v našem sousedství, že se změní výchozí konstelace a mm, mnohé z těch našich opatření, která byla v krátko a střednědobé perspektivě úspěšná, pak v podstatě půjde do kopru. Ale čím déle a čím úspěšněji tam budeme agovat, tím větší míru stability tam vneseme. To znamená, že ten fundament je rok od roku silnější, udržitelnější a s tím rok od roku klesá to riziko, ale to riziko tam prostě pořád je a bylo by politicky naivní to popírat. Ano, děkuji. Nejsme diplomaté, a to je také známo. E, jsme rádi, že diplomaté nejsme a byla bych ráda, kdyby ten diplomatický přístup i k penězům, e, kdyby e, to tak ehm, bylo propojeno, tak bychom se asi dostali kousek dál. Poprosím pana zpravodaje. Děkuji, paní předsedkyně. Bylo řečeno, že eh, cestování přispívá ke vzdělání, proto jsme eh, byli i v Turecku. Eh, předem jsme byli také v Jordánsku a v Libanonu, a abychom si udělali představu o situaci na, v terénu. Pan komisař Han poukázal eh, eh, na, na vývoj v Turecku na to, že eh, teď přichází méně uprchlíků. Myslím si, že první příčinou pro to bylo zavření balkánské cesty. A to je teď téměř už nemožné se dostat touto cestou do Evropy. Ovšem, Rád bych ještě mm, mm, promluvil o dopadu dohody s Tureckem, to je to, co jsme tady udělali eh, pro zvládnutí otázky migrační a co podporujeme. A nechceme to příliš banalizovat, mohli jsme se o tom také eh, na místě přesvědčit, ale Nemáme tady jenom syrské migranty a uprchlíky v Turecku, ale je tady celá řada ostatních mm, a ten nástroj, který jsme dohodli s Tureckem, platí však pouze pro Syřany. E, ostatní se toho neúčastní, ty i nadále e, zůstávají jaksi ve váku. Na to jedna věc. A druhá věc, e, to jste řekl i vy, pane komisaři. Máme tu partnerské organizace, s kterými jsme se dohodli jsou to organizace eh, OSN, ale když jsme tam byli, tak eh, eh, jsme si tam hezky pověsili evropskou vlajku, ale myslím si, že jinak jsme pak opustili místo děje a přenechali jsme OSN, UNHCR a také World Food programu. Takže tam ta viditelnost evropské pomoci je značně omezena, když se pak pustí do práce OSN a spolupracuje s tureckými partnery a přímo na místě jsme tam měli dva e, zastupující, e, dva ministerské předsedy, vy jste se o tom e, zmínili, požadovali jsme také, abychom přímo komunikovali s tureckou vládou, abychom ty věci s nimi vyjednali a mluvili o tom, co se děje přímo na místě. Zdaleka ne všichni uprchlíci mohli být sledování, ale myslím si, že na to ještě potřebujeme čas. Co se týče pomoci tak tady jsem musel konstatovat, že částečně jsou to projekty, které sledujeme po celá léta, kdy si kladu otázku, jestli vůbec ještě se to, to hodí, nebo to patří do celé této kapitaly, kde nemáme vůbec žádné vyhlídky na to, že v současné době nebo v dohledné době ty kapitaly mohou být otevřeny. A myslím si, že bychom i o tomto měli přemýšlet, jestli bychom to neměli přesměrovat. Poslední události eh, také ukázaly svůj účinek. Více jak 100 tisíc spolupracovníků veřejných sociálních služeb z, eh, z, oblasti eh, soudnictví bylo propuštěno. Je tady akademie, která dosud podle výpovědi eh, z odpovědných pracovníků fungovala velmi dobře, kde byli právníci z Turecka a kde absolvovali různé kurzy o evropském právu a o právu, které je tady u nás aplikováno. A teď řada z nich už tam není Ovšem eh, osoby, které jsou za to zodpovědné, vypověděly, že teď existuje nová šance, protože mnoho mladých právníků přichází z univerzity, a ti se seznamují s evropským právem a eh, s právními nástroji, které jsou aplikovány u nás, ale eh, toto celé se mi nezdálo být úplně jasné, když jsem tam byl jistě o tom, ale budeme moci ještě dále diskutovat. Jedna otázka ještě jak vypadá stav věci e, v případě, o které jsme dříve diskutovali MG, MG? E, co by k tomu mohla říct komise? do jaké míry e, se počítá s tímto novým finančním řádem, jak bude AMG podpořena prostředky z EU. Co se týče kvóty chybovosti v DG, DEFCO, tady byly dvě výhrady, které se týkaly přímých příspěvku a nepřívé zprávy a spolupráce s mezinárodními organizacemi a agenturami. A pokud to neexistuje, i když to není obecná výhrada, tak přesto je to mm, detailně, eh, detailní výhrada. Ukazuje se, eh, že jsou tu nedostatky eh, v případě zprávy African Peace Facility. Toto se objevilo, ale možná je to téma, které bychom si měli probrat v souvislosti s Evropským rozvojovým fondem. DG eh, tady mám eh, takovou síť pro audity v únoru 2016, měla by zlepšena kvalita a spolehlivost eh, auditů, tady máme, plánuje tady vaše ředitelství podobný nástroj. A pak ještě jednu otázku na pana komisaře Mimicu. Už několikrát jsme diskutovali o PML a otázka je, jestli v ročních zprávách o činnosti vašeho generálního ředitelství toto zapracujete tak, jak jsme to požadovali my jako parlament a jak to také vyžaduje eh, finanční eh, řádek, s tím počítá. Dvůr je toho názoru, že DGDF by mělo využít možnosti pro budoucí korektory, že, bylo, že eh, bylo přeceněn tento přístup. Ehm, sdílíte tento názor, pane myslím, ehm, co ehm, komise také odpovídá na otázky. Eh, je to z roku 2015, to bylo pouze šest případů, které šly z budget support a byly tady ukazatele klíčové 5-6 eh, hlavně. Znamená to, že to bylo opožděně a nebo nebyly snad cíle dosaženy. V roce 2014 to bylo 10 případů, které které byly eh, spojeny s tímto rizikem. Tak to byla řada zemí, které nespadaly do této oblasti mm, DG. Možná bych chtěl odpověď, eh, jak vypadá stav eh, věci v případě těchto čtyř zemí. Jinak bych poděkoval za to, že jste nás tak podrobně informovali a byli k dispozici. Děkuji. To bylo ještě informat, to byla informace, že bychom měli eh, dodatečně poslat pár otázek, s tím jste stejně počítali. Takže vám poděkuji eh, za výměnu názoru a ještě bych poprosila pane komisaře, pana eh, komisaře Mimicu, aby mezi námi zůstal, protože teď budeme mluvit o EDF. A zpravodaje už tady máme také. Panu komisaři Hánovi a jeho spolupracovníkům poděkuji za výměnu názoru. Obávám se, že zůstaneme nadále v kontaktu. Děkuji. Já to slyším zřídka, kde ale slyším to rád, co jste říkal, doufám, ano, že tomu tak bude. Budeme pokračovat bodem pořadu jednání 11. E, výměna názoru s panem komisařem Mimicou k tématu 8., 9., 10., 11. RF. Naším zpravodajem je Junus Omarže. E, přeje si Evropský účetní dvor se ujmout slova. Chci něco říct prezentaci. Děkuji, paní předsedkyně. Já budu stručná, protože řada poznámek, které se týkají RF, už vlastně byla zmíněna v bodě číslo 8. Já bych ráda se zmínila o třech bodech. První bod týkající se stanoviska soudu 3 eh, miliard eh, eur. My dáváme příznivé stanovisko týkající se věrohodnosti účtu a e, e, negativní stanovisko týkající se nesrovnalosti v účtech 3,8% chybovost, to je stejná výše jako minulého roku. Vylučuje se stejná metoda jako pro kapitolo 8 Eh, týkající se příspěvku eh, více donátorů. Hodnota odhadovaná je 5,8 My se domníváme, že to mohlo být sníženo o 1,7 protože komise měla dostatečné informace pro to, aby mohla předvídat či korigovat chyby pro eh, devět z těch kvantifikovatelných chyb, které jsme stanovili. Příčinou chyb je nerespektování pravidel pro zadávání veřejných zakázek ze strany příjemce a e, nespůsobilé výdaje týkající se výdajů nepokrytých smlouvu anebo nespůsobilé DPH. A druhý bod se týká e, zpráv, výroční zprávy. Za poslední tři roky rezerva generálního ředitele eh, přispívala k legalitě všech výdajů. Viděli jsme, že rezervy se eh, významným způsobem snížily a děkujeme mnohokrát ředitelství za to, že zohlednili naše připomínky a doporučení, protože ředitel etabloval Eh, jiné prohlášení, které obsahovalo také hodnocení rizik. Ale eh, generální ředitelství DEVKO odhaduje, že dvě žádosti eh, obsahovaly zvýšené riziko nepřímé řízení mezinárodních organizací na jedné straně a na druhé straně tady dali rezervu pro dvě příslušné oblasti DEVKO ale nedalo žádnou rezervu pro subvenci při nepřímém řízení v partnerských státech a tady je eh, riziko eh, v ve srovnání s přímým řízením. Třetí poznámka se týká chybovosti, o které již jsme hovořili. DGF realizovala po čtvrt poté eh, po konzultaci s SVČ. Eh, vy už jste o tom hodně debatovali všech, veškerá kontrola nezamezila vzniku chybovosti 2,2% a je jasné, že tady byla zvolena jiná metodologie. Eh, účetní dvůr podává zprávu v rámci tohoto rozpočtu každoročního. Metodologie, o které jsem hovořila pro Degenír, eh, která se zlepšuje, nás přivedla k závěru, pro DGFK se domníváme, že tato metodologie je příhodná a že více obecně lze říci, že Komise by měla eh, sledovat tuto cestu harmonizace metodologických analýz při eh, analýz chybovosti. Odpovědi, které eh, komise mm, dodala a reakce na naše připomínky, ukazují vůli zlepšit situaci v oblasti nesrovnalostí, čili my na základě této pozitivní negativní reakce. Děkujeme komisi a děkuji také panu komisaři a jeho službám za velmi dobrou spoluprací s účetním dvorem, které vedly ke zlepšení situace a dovolte, abych vás ujistila, že soud a příslušní zpravodajové zůstávají výboru k dispozici i ke komisi, aby pomohli pokračovat v tomto dialogu. Děkuji. Vielen herzlichen Dank. Děkuji vám. Teď se dostaneme k tomu, aby nám pan komisař řekl své stanovisko. Prosím, pan Mimico, máte slovo. Thank you very much, Madam Chair, and thank you. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji paní Lamarck za její jasnou prezentaci auditních procedur Evropského rozvojového fondu. Také chci poděkovat panu Omarjimu jako zpravodaji za jeho zprávu k tomuto bodu. V podstatě nechci opakovat věci, které už jsem řekl úvodem. To se v podstatě týkalo jak rozpočtu, tak rozvojového fondu ale míra chybovosti ERF, kterou definoval dvůr, je 3,8%, což je stejné jako loni. Také jsem zmínil ten složitý a svízelný komplex, v němž se pohybujeme a e, řekl jsem, že nám záleží na tom, aby se míra chybovosti dále snižovala. Jsem rád, že dvůr konstatoval, že většina doporučení z předchozích let byla implementována. Tato doporučení, stejně jako nová doporučení z tohoto roku, nám pomáhají stále zlepšovat naše kontrolní systémy. Rád bych se vrátil k jedné věci, která zazněla už loně, a to je eh, míra chybovosti, která vyplývá eh, z některých eh, zdvojených způsobů financování. To si myslím, že je věc, která je příliš složitá, kde se naše názory příliš rozcházejí ale rád bych, um, abychom nadále o této věci vedli otevřený dialog, abychom se s dvorem opět sešli v pozdější fázi, abychom um, se shodli na společné aplikaci odhadu míry chybovosti. Chápu, že tento přístup od nás chcete, ale <coughs> vyloučit dvě metody financování, které se týkají zhruba poloviny našich výdajů, protože jsou méně náchylné k chybovosti, to si myslím, že nevede k tomu, abychom mohli řádně odhadnout chybovost. Myslím, že DG Devko a jeho stávající přístup se týká víceletého posouzení rizik a definice oblastí s nejvyšším potenciálem chyb je šikovnější, vhodnější cesta, jak řešit tento problém. Stávající zpráva o managementu SVČ se nadále opírá o Key Performance Indicators – Eh, loni při absolutoriu za rok 2014 EP eh, vycházel z toho, že nebyly splněny očekávané cíle na konci projektu, ale uh, Eh, tyto takzvané semafory prostě poskytují okamžitý, informaci o okamžitém stavu implementace projektu, takže je možno učinit korektivní opatření. Neznamená to závěrečný výsledek projektu a proto to není možno využít jako nástroj posuzující finální efektivitu dovršeného kon- projektu. Uh, po loňských diskusích eh, jsem přesvědčen, že jsme se shodli na chápání obsahu a využití systému. Komise poskytla všechny dostupné prvky, tak abychom eh, mohli nadále konstruktivně spolupracovat. Těšíme se na eh, další spolupráci a sdílené informace. Vážení poslanci, podle RF si myslím, že naše spolupráce je velice efektivní, když se soustředíme na kontinuální poskytování pozitivních výsledků, tak se nám bez pochyby podaří zlepšit architekturu pro lepší management a lepší zprávy. Doufám ve vaši trvalou podporu a konstruktivní spolupráci. Děkuji. Ano, děkuji. Pan zpravodaj má slovo. Eh, merci. Paní předsedkyně, děkuji vám. Pane komisaři, paní Lamarková, děkuji vám za vaše slova. V tomto stadiu ještě nejsme tak daleko abychom měli vypracovanou zprávu. My si vyměňujeme názory, které umožní Evropskému parlamentu vypracovat příslušnou zprávu poté, co obdrží odpovědi na otázky, které jsme vám položili. Předešlá diskuse ukázala na ty potíže, které existují v této oblasti pro vyhodnocení výkonnosti politik a zároveň je zjevné, je zcela zásadní, aby evropský daňový poplatník mohl získat záruky, jakým způsobem se evropské fondy jejich prostředky vydávají v evropské rozvojové politiky v tomto specifickém kontextu, ke kterému se ještě vrátím. Dovolte, abych poděkoval panu komisaři Mimicovi za dobrou, velmi dobrou spolupráci mezi námi a také za odpovědi, které eh, nám dal na četné otázky členů našeho výboru. Děkuji rovněž Evropskému účetnímu dvoru, který poprvé v tomto roce, se domnívám, vypracoval eh, provedl prohloubenou kontrolu týkající se ERF. Jak jste viděli, máme celou řadu otázek a Já bych tady zdůraznil jenom několik aspektů. Rok 2015 je rokem, eh, který nás postavil před četné výzvy v evropské politice rozvoje. A DEVKO se snažilo reagovat zejména v této tak významné otázce, eh, jak potírat příčiny migrace tím, že byla vytvořena tato možnost 1,8 miliardy eur, ale také na základě fondů, které byly vytvořeny. A tady náš výbor má celou řadu otázek, protože tady vidíme určité znásobení těchto fondů je to jakási globální tendence, kterou dnes sledujeme. Při Ej, eh, tom, že se externalizují určité úlohy eh, v rozvojové politice a jistě pochopíte, že externalizace eh, v, určité, v určitých cílech mm, znamená problémy, jak co do kontroly, tak co do konstatování nesrovnalostí. A my konstatujeme, že zatímco, eh, když je řízení přímé, pak chybovost v oblasti nesrovnalostí je nižší. Proto bychom rádi věděli, jakým způsobem může komise zaručit, aby cíle Evropské unie v kontrole byly dostatečným způsobem zaručeny když neexistuje přímé řízení v případě, že došlo k externalizaci. Komise sama eh, vystavila dvě rezervy, eh, které eh, se nimiž souvisí také otázky Evropského parlamentu. Je to rezerva 2015 týkající se Fedu, tedy ERF, co do subvencí a nepříjme řízení pladeb mezinárodních organizacích a agenturách členských států. A za druhé, peníze African Peace Facility, <coughs> související se, eh, které řídí Africká unie. A tyto dvě rezervy, tady konstatujeme, že chybovost je vyšší než 2 a eh, identifikovala se celá řada nesrovnalostí v platbách. Čili komise už tedy zareagovala určitě tými odpověďmi, které eh, se zaobíraly možností korektur, zejména v oblasti řízení mezinárodních organizací, kde okamžitě pozastavujete eh, zdroje, eh, pozastavujete platby, když dochází k opakovaným chybám. A také při zárukách přímého řízení můžete rovněž jít směrem do zjednodušení postupu. Otázka, kterou si kladu já, je, Zda by neexistovala také nějaká možnost snížení chybovosti při zjednodušení postupu, <clears throat> protože komplexnost eh, vytváří sama o sobě také velké potíže. A nebyl by tady nějaký zájem pro posílení odborné pomoci, aby se zabránilo těmto potížím? Jiná otázka, kterou bych vám rád položil, je spíše politického charakteru. No, jedná se o výkonnosti politiky, rozvojové jako takové. My konstatujeme, že určitý počet politik, eh, které realizuje Evropská unie a které nejsou ve vaší kompetentnosti, eh, nepřispívají k dosažení cílu rozvojové pomoci. A tady to se týká zejména obchodních dohod, to dohod o volném obchodu, které uzavírá Evropská unie s určitým počtem států. A rovněž se domnívá, a tady myslím také na politiku rybolovu, a na politiku, kterou realizuje Evropská unie v této oblasti já bych tedy rád znal váš názor na tuto nezbytnost vytvořit koherentnosti politiky Evropské unie, protože zatímco na jedné straně pomáháme africkým státům, karibským státům a státům Pacifikum eh, z ERF. Na druhé straně komplikujeme velice často tento úkol eh, v jiných oblastech politik které sledují jinou logiku. A e, rád bych také znal váš názor na budoucnost rozvojové politiky po kotonu. E, v kontextu, v kontextu Brexitu a kontextu snižování rozpočtu Evropské unie. Domníváte se, že mm, se budeme ubírat směrem přeorientování, přesměrování eh, vůbec základu rozvojové politiky. Pan komisař Hán v předešlé diskusi poznamenal, že mohou nastat politické krize, které mohou změnit cíle v politice, rozvojové politice. Je to také pravda. Například přírodní eh, katastrofa neočekávaná může zničit úsilí zemí AKT, zejména například malých rozvojových zemí. Čili i toto musíme vést v patrnosti. A na závěr ještě poslední připomínku, a my už jsme měli příležitost vyměnit si názory k tomuto tématu, ta se týká migrace a rozvojové pomoci. To je otázka, která je v samém jádru této politiky, v samém centru. A e, my se jí v našem výboru pro rozpočtovou kontrolu musíme zaobírat, protože se musíme klást otázku, zda fondy, které používáme, jdou správným směrem. A domnívám se, <clears throat> že budeme možná muset změnit prisma e, v pohledu na rozvojovou pomoc Protože když se podíváme na současný demografický vývoj ve světě, já to neříkám proto, abych eh, tady eh, na probudil strach eh, v přítomných osobách, ale musíme si uvědomit, že v roce 2050 Afric, pouze obyvatelstvo v Africe, když tedy vynechám oblast Karibiku a Pacifiku, dosáhne 12 miliard obyvatel. 12 miliard. Na. Ne, co to povídám, povídá pan poslanec. 4,8 miliard obyvatel eh, a bude, ze 4,8 bude mít 12 miliard. To znamená, že z jedné miliardy se znásobí eh, na čtyři miliardy za sto let a populace Evropské unie zůstane zhruba 600 milionů. Nigérie v roce 2050 bude mít zhruba stejný počet obyvatel jako celý africký kontinent dnes. To znamená 900 milionů obyvatel v roce 2050. Taková je realita, která je před námi. A my musíme jistě znovu zvážit, jakým způsobem koncipovat rozvojovou politiku. Přejeme-li si, aby přinesla užitek zemím AKT, ale a, která by mohla být také motorem užitku pro Evropskou unii. Děkuji vám. Děkuji vám. Eh, to byl teď celý svazek otázek. Pane komisaři, prosím pěkně. Thank you very much, madam chair. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji, pane zpravodaju Marše. Děkuji za velmi obsáhlou a strukturovanou zprávu eh, k mm, části EDF tohoto do mm, procedury udělování absolutoria. Jsou tu otázky, témata, která opravdu vyžadují hlubší pohled do současného aranžma a do budoucích eh, hlavních směrů a toho, jak budou tyto otázky nasměrovány, tak abychom mohli naši rozvojovou spolupráci um, udělat co nejúčinnější. Evropská unie je nejsilnějším globálním aktérem v um, této rozvojové spolupráci. V Evropské unii je to možná 10 ehm, světové populace, 20 globální ekonomiky. Ale 55%, téměř 60% no, oficiální rozvojové pomoci, tedy eh, eh, podpory eh, ve světě dodáváme. Takže měli bychom udržet tuto spolupráci, měli bychom být tím nejsilnějším přispěvatelem k tomu, aby nový globální, nový globální agenda byla implementována. Mělo by to být podpořeno také našimi nástroji, které máme k dispozici, proto abychom mohli dále rozvíjet Evropský rozvojový fond. Evropský rozvojový fond je jeden z těchto nástrojů. A doufám, že mm, až budeme mm, mm, mluvit o novém víceletém finančním eh, rámci, tak se Dostaneme i k tomu, eh, co eh, řekl i parlament. Jsou to také úmysly komise, které navrhnout jednotlivé rozpočtové položky ehm, tohoto finančního rámce. A musíme také při diskuzi vzít v úvahu všechny nové změny a prvky, které mezi tím se objevily a to by velmi silně ovlivnilo rozhodování ve směru eh, nového eh, směr, rozpočtovaného směrování eh, tohoto fondu. Ale jistě, že jsou to otázky, které právě byly vyzdvihnuty zpravodajem, například když jde o externalizaci Eh, akcí a kroků v rámci Evropské rozvojové spolupráce. Tady bychom měli eh, toto vyzdvihnout, také jde o outsourcing našich rozvojových eh, projektů a jejich implementace, jejich řízení. Měli bychom se na to podívat z širší perspektivy nové agendy s naplňování udržitelných cílů. To je širší agenda, mnohem šířej koncipována než kdykoliv předtím a dává dohromady všechny ekonomické, sociální, environmentální otázky. Také eh, posouvá ku předu eh, nutnost eh, posunu z miliard do miliard, tedy tak, abychom dosáhli těchto cílů, udržitelných cílů každý rok. A v tomto kontextu náš celkový příspěvek příspěvek Evropské unie. Na to bychom neměli nahlížet pouze eh, eh, z těchto pohledu, ale eh, my nejsme jenom, to není agenda, která se koncentruje jednu věc. Pravou hodnotou této agendy je její mm, obsáhlost, mm, srozumitelnost. Mm, jsou tady granty, příspěvky, angažovanost soukromého sektoru v těchto, v tomto partnerství a také místní zdroje a i globální normalizace eh, eh, těchto rozvojových zemí. Eh, takže součást těchto kapacit by měla být použita v rámci nové agendy tak, abychom usnadnili, abychom využili dalších zdrojů, třeba těch místních zdrojů, které jsou daleko více které mají daleko větší kapacitu pokryt tyto potřeby. A konec konců Ehm, i v nejlepším případě, bychom měli 0,7 všech těchto eh, rozvojových zemí, které budou přispívat, tak bychom ehm, byli schopni pokrýt, nebyli schopni pokrýt víc jak 10 ehm, globálních rozvoj, potřebu, potřeb spojených s rozvojem. Takže je tu externalizace a outsourcing, to vše je součástí tohoto procesu. Otázka je, jak lépe využívat našich Eh, možností. Evropská komise nemá žádnou agenturu eh, pro eh, rozvoj, nebo my nejsme takovou agenturou a nezaslechl jsem žádné návrhy nebo nějaké nápady, které by šly v tomto směru, v smyslu znovu ustanovení něčeho jako Europaid nebo podobné agentury na Eh, rozpočtové eh, úrovni. Eh, to znamená, v tomto kontextu se musíme spolehnout na naše věrohodné, pohlivé partnery, to by může být třeba nějaká mezinárodní organizace nebo naše místní rozvojové agentury v členských státech nebo nevládní organizace či mm, subjekty soukromého sektoru nebo jiní partneři podobní. EDF je také součástí tohoto procesu, kdy souhlasím s tím, že eh, to, tento, tu externalizaci a outsourcing našich, eh, našeho úsilí nemusíme učinit transparentnější, eh, méně nákladné, zvýšit viditelnost toho, s čím přispíváme. To by mělo být zajištěno více než kdykoliv předtím. Toto je proces, do kterého jsme se pustili my, proces, kde posuzujeme jednotlivé pilíře kapacit našich partnerů, ať jsou to mezinárodní organizace nebo jiné subjekty či partneři a chceme, aby byli otevřenější aby se zacházelo lépe s pravidly, ať jsou to veřejné zakázky nebo audity. Přáli bychom si, aby byly otevřenější a umožnili přístup našich auditních služeb k tomu, co dělají. A toto je proces, který bychom měli provázet v kontextu EDF rovněž zjednodušení našich pravidel, finančních pravidel a nařízení. To není pouze součástí eh, těchto, tohoto outsourcingu nebo řízení naší eh, našich programů zaměřených na rozvojovou spolupráci. Zjednodušení je součástí širšího evropského rozpočtu, evropského rozpočtu a a Teď se na to musíme podívat z hlediska přeskumu eh, v mm, poločase eh, a to pod lavičkou eh, nového víceletého finančního rámce. Takže souhlasím s tím, že zjednodušení a našich pravidel, spružnění pravidel bude možné, aniž bychom ohrozili celkové možnosti prošetřovat, monitorovat, auditovat naše, naši celkovou výkonnost při eh, provádění jednotlivých položek rozpočtu a to by mohlo nám, pom- to by nám na pomoci eh, eh, být účinnější v přímém managementu. Co se týče politiky soudržnosti v vlastní rozvode, to je určitě velice důležité, abychom ne pracovali s tou mentalitou eh, vertikálního eh, přístupu, eh, abychom umožnili všem politickým oblastem pracovat ve směru rozvoje a opačně také. V, tomto, v této souvislosti EDF e nevyžaduje lepší politickou eh, soudržnost zaměřenou na eh, eh, rozvoj. To je jenom jeden z prvků nové globální agendy. Lepší politická soudržnost. Ehm, ale toto je cíl, to je úkol, mm, to je směr, který vyplývá mm, z samotné povahy či struktury globální rozvojové agendy a všech těch 17 cílů udržitelného rozvoje. K postkotonu Dohoda z Kotonu eh, je velmi silná dohoda eh, partnerská, která eh, činí Evropskou unii mm, efektivnější v politickém partnerství, také v ekonomickém obchodním partnerství i v partnerství zaměřeném na rozvoj a v celé řadě dalších v celé řadě zemích po světě, i v Africe, v pacifickém prostoru, v karibském prostoru. Rádi bychom udrželi tuto strukturu tento dopad dohody z Kotonu ještě v období po 2020, až současná dohoda z Kotonu eh, vyprší. Takže brzy za pár týdnů jako komise přijdeme se sdělením, které by mělo umožnit členským státům a Evropskému parlamentu a ostatním aktérům diskutovat eh, o základních Eh, stavebních kamenech nového eh, aranžma, které bude následovat po roce 2020, eh, až vyprší tato dohoda. Podle mého názoru bychom neměli s tím přicházet hned eh, s nějakými konkrétními návrhy eh, týkajícího se vyjednávacího mandátu pro novou dohodu, protože bychom eh, rádi udrželi tento dialog a náš, ty příspěvky, které mm, přicházejí od členských států, parlamentu a zemí AKP, to bychom chtěli udržet co nejdéle otevřené, jak to jenom bude možné, tak, abychom dostali na palubu, abychom začlenili všechny dobré návrhy ve smyslu konečného vyjednávání vykonávacího mandátu, ale obecně bychom rádi pak měli silnou dobrou, dobrou následníka této eh, dohody, eh, něco, co by bylo právně závazná struktura a co by se týkalo některých konkrétních regionálních pilířů, které se vztahují k politice rozvoje, a k, k, k specifikám obchodu a ekonomickým vztahů s zeměmi AKP. Ale pravděpodobně to bude tak, že toto nové aranžma asi nebude nějaké uzavřené aranžma AKP, země AKP. Mělo by to být otevřené také vůči eh, některým dalším eh, partnerům eh, v rámci Kotonu, například menším ostrovům, zemím, které se rozvíjejí, a nebo některým severoafrickým regionům, které nejsou součástí, nejsou stranami této dohody Koton v Kotonu. Brexitu a jeho důsledkům pro rozvojovou politiku, ale obecně i dopadů na evropskou politiku. K tomuto tématu bych se rád, doufám, vyjádřil k, za pár měsíců, až článek 50, až se spustí článek 50 oficiálně. A pak uvidíme společně s našimi partnery ve Velké Británii, jak se, eh, jak zvládneme všechny ty prvky, které sebou toto rozhodnutí nese a jaký to bude mít dopad na rozvojovou spolupráci. Ale mohu pouze říci, že naše koncepce, koncepce naší rozvojové politiky je natolik otevřená, inkluzivní, že to bude dostatek prostoru pro všechny naše partnery po celém světě, tak aby se stali silnější součástí a, a aby eh, mohli více podpořit to, jak my Eh, se snažíme o eh, partnerství zaměřené na rozvoj mm, migraci a propojení migrace a mm, rozvoj. Tady jsme už o tom hodně mluvili a ještě se o tom hodně diskutovat bude, ale minimálně jedna poučka. Tady je něco, čeho jsme se přiučili eh, v našich službách z tohoto propojení migrace a rozvoj. A sice musíme se skutečně podívat na Eh, nástroje, které máme k dispozici k tomu, abychom mohli eh, zvýšit dopad naší eh, rozvojové práce, tak abychom se mohli, mohli věnovat příčinám této migrace a přemýšlet o tom, jak zrychlit, jak mm, mm, to udělat, aby naše projekty byly koncentrovanější, zacílenější, ale zároveň abychom byli připraveni ehm, věnovat se příčinám, kořenům eh, regulární emigrace a to ve středně i eh, krátkodobého hlediska, než eh, to, co jsme zatím měli, takové ty regulární projekty, které to nebyly schopny dělat ehm, v dlouhodobějším období. Takže v této souvislosti když se podíváme na tato důležitá témata, kterými se budeme muset věnovat, tak tady můžeme mluvit o dopadu eh, našich eh, dopadů EDF. Tady bych eh, ještě jednou rád zopakoval a potvrdil naši připravenost, závazek udělat to společně pracovat společně na tomto důležitém úkolu, tak aby EDF byl skutečně efektivním eh, nástrojem pro naši rozvojovou politiku. Děkuji. Um, eh, máme tady další kolegy, kteří se hlásí. Ostrovo, paní Schmidt, děkuji, pane komisaři, děkuji za informace. Mm, mně se velice zamlouvalo, že ERF má být zviditelněn. Stejně tak, jako to řekl pan komisař Hán, myslím, že ty dopady by měly být přímější a dlouhodobější. Stejně tak se mi líbí případné zjednodušení pravidel, o kterém jste hovořil, ale, ale to, co řekl pan eh, předseda Juncker, mě by zajímalo, co chcete zjednodušit. Naše pravidla, pravidla u partnerů, pravidla uh, účetního dvora, aby to bylo srozumitelnější pro daňové poplatníky, aby to bylo transparentnější, všechno. Mě by tedy zajímalo bližší vysvětlení. A pak mám ještě pár technických otázek, které se opírají uh, o odpovědi. Řekl jste, že u 8. ADF se stále ještě vydávají prostředky po té, co finanční regulace řeklo, že fond zůstane v platnosti tak dlouho, až budou všechny operace provedeny zcela a úplně. Tedy platí to jenom pro osmičku nebo i devítku, desítku, jedenáctku? Dále jste řekl, že prostředky z bodu 11 po 31.12.2010 byly vázány, kromě toho, že by rada se dohodla jednomyslně na jiném postupu. Byl byla by to nějaká precedenční situace, nebo by se to týkalo až jiných eh, RF. A dále eh, budou se provádět všechny commitments, všechny závazky, no a nebo um, moje oblíbené téma, přímá roz, rozpočtová pomoc, tam se zdůrazňuje, že tímto způsobem se partnerským zemím podá pomoci nejlépe, protože se poskytne velký objem zdrojů tomu státu. Jak přesně vysvětlí komise měřený pokrok v partnerské zemi, protože uh, Mnohdy je sledování nemožné, jak se bude měřit podíl té přímé rozpočtové pomoci ve srovnání s obyčejným rozvojem? Jak je to s jednotlivými podkategoriemi prováděcích nákladů ERF, což je víc než miliarda eur? Jak je to poměr školení, věda, výzkum a tak dále. Bylo, byla bych ráda, kdybyste mi odpověděl písemně, jak si může být komise jistá, že všechny sumy z 11. ERF budou vydány do roku 2020, především s ohledem na princip víceletosti a jak je to s anulováním uh, tak tady máme bohaté vysvětlení, ale takové nařízení bylo anulováno z důvodu situace dlužníka. Suma je milion eur, tedy zatím se to sumu nepodařilo získat zpátky. Děkuji. Pan kolega Celer, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Ještě bych se rád vrátil k tomu, co jsem řekl už předtím. Za rok 2015 tady ze strany komise byla obecná výhrada pro všechny přímé platby a pro všechna opatření, která jsou zpravována nepřímo mezinárodními organizacemi nebo agenturami členských států protože tam byla míra chybovosti příliš vysoká. Pak je tam ten speciální plán African Peace Facility a proto bych se zeptal, zda tahle obecná výhrada není příliš obecná a zda by se to nedalo formulovat podrobněji, protože zdá se, že tato African Peace Facility uh, je případ, který by si zasloužil opravdu podrobné prosledování. U African Feeds Facility bylo řečeno, že tady odpověď na písemnou otázku 47 řekla, že komise učiní opatření nebo činí opatření ke zlepšení stavu v letech 2015 a 16 co vedlo komisi k tomu, že intervenovala až tak pozdě, protože African Peace Facility existuje už od roku 2004. A obecná otázka African Peace Facility je z 90% financována EU z ERF. Vlastní příspěvek afrických států je nadále pramalý, zhruba 2%. Na druhé straně Africká unie při budování kap značně pokulhává co za cíly, které s ní kdysi byly spojovány. Mírové mise, které měly být eh, jejím jménem prováděny, mírové mise Africké unie, eh, měly provádět africké státy a jejich eh, vojáci. African Peace Facility ale rozhodně neměla být používána pro nákupy zbraní. Mělo to sloužit ke vzdělávání, logistice a dalším formám podpory. Jak je to všechno možno zaručit, že to, co se pojí s tímto nástrojem, je opravdu dodržováno? Protože African Peace Facility teď eh, už používá vojáků z afrických zemí, kde je možno si klást otázku, jak je to s dodržováním lidských práv a právní konformitou a jak můžeme vyloučit, že při mírových mm, misích Africké unie nedojde k takovým katastrofám, jaké jsme teď viděli v Jižním Súdánu v případě modrých helem z Keni. Děkuji. Pan komisař, prosím. Děkuji vám za otázky. Spoustu z nich byla opravdu velice konkrétní a přímo k věci a Měli bychom se opravdu vrátit k písemným odpovědím, jak když vidíme, že stávající písemné odpovědi nepokrývají tyto doplňkové otázky které jsme právě slyšeli od paní Schmidt v souvislosti s ERF a s tím spojenými záležitostmi. Jenom bych rád odpověděl panu kolegovi, co se týká oné výhrady eh, v rámci toho udělování absolutoria. Opravdu jsme se v DEVKO snažili, to, aby to bylo co nejdiferenciovanější, abychom negeneralizovali. Proto si myslíme, že ty dvě výhrady je opravdu uh, hodně k té diferencované stránce věci, když se podíváme na nepřímý management nebo na mezinárodní organizace nebo na implementaci eh, nástrojů e CPT, té, African Peace Facility spolu s Africkou unii. Souhlasím, že náš příspěvek k africké mírovým, ná, mírovým nástrojům je nejsilnější od okamžiku, kdy jsme eh, se začali podílet na těchto aktivitách. Spolupracovali jsme v tomto kontextu s Africkou unii na jejich kapacity velice spoléháme v oblasti politického dialogu a politického vedení těchto mírových nástrojů. A sil, které jsou v tomto zaangažovány. Ale co se týká financování, tak tam opravdu vidíme, že kapacita výkonu Africké unie se stále ještě žádá eh, dalších aktivit, hlavně co se týká posuzování jednotlivých pilířů, aspoň tři z těch šesti pilířů zatím nejsou plně splněny. To jsou procedury při zadávání veřejných zakázek a pár dalších věcí. Proto se snažíme vést konkrétní jednání s Komisí Africké unie, abychom eh, splnili to memorandum o porozumění a možná bychom měli pak eh, možnost mít spolehlivější eh, kapacitu implementace African Peace Facility ze strany Komise Africké unie. Také souhlasím s tím, že náš příspěvek v podstatě byl téměř jediný k African Peace Facility, ano, víc než 90-98%, ale je tady proces proces, který my spolu s Africkou komisí posunujeme dopředu. Teď eh, bychom eh, se snažili o další aktivity. Měli by pokrýt alespoň 25 African Peace Facility z vlastních afrických zdrojů od členů Africké unie a také spolu s nimi se snažíme zvýšit příspěvek dalších partnerů k tomuto mírovému nástroji v Africe, nejenom od Evropské unie a Africké unie a jejich členských států. V tomto kontextu chovám pevnou důvěru v to, že DG DEFCO se opravdu velice bedlivě a pečlivě podívá na stávající úroveň diferencovaných eh, výhrad a že záhy budeme schopni diskutovat o přístupu, eh, který bude brát v úvahu rozvojové tendence a změny, které nám umožní posunout se dopředu směrem tak, aby obě oblasti byly méně riskantní a byly bližší pravidlům transparentnosti a auditu, které máme my ve svých kontrolních mechanismech. Prosím. Pane komisaři, děkuji vám za to, že jste dnes mezi námi. Ehm, nelíbí se mi to říci, ale musím to říct, protože proto jsem byl zvolen do tohoto parlamentu. Ve jménu celé skupiny EPP musím říci, že nejsme příliš spokojeni s tím, co tady dnes dostáváme nic nového, nic konkrétního. Takže já skutečně doufám, že příště, až se zde uvidíme, zažijeme něco lepšího. Strašně nerad to říkám, ale musím to říci. Já si vážím vaší práce, vážím si to, že máte tu odvahu přijít k nám, ale příště, prosím, pokuste se, aby to bylo o něco lepší. Děkuji vám. Pan zpravodaj na závěr, pane Omarše, prosím vás. Mm, paní předsedkyně, děkuji. Domnívám se, že jsme pouze na začátku této práce eh, před schválením k té, hlasování, ke kterému dojde asi eh, v dubnu. V dubnu se bude hlasovat o udělování absolutoria pan komisař, až do února bude vystaven celé řadě otázek členů z řad našeho výboru. Některé odpovědi komise Mm, uspokojili naše očekávání, ale jiná mm, si skutečně zasluhují ještě upřesnění a doufám, že v rámci tedy písemné výmění otázek a odpovědí eh, pokročíme rychle. Jistě jistě zaznamenal, že připomínky ze strany členů našeho výboru se všechny točí kolem dvou velkých balíčků. Ten první Významný balíček se týká rezerv, které byly, výhrad, které byly formulovány eh, ze strany generálního ředitelství DEVCO a které se týkají African Peace Facility a této delegova, tohoto delegovaného řízení, které jsme svěřili Africké unii. A eh, druhé, eh, druhá charakteristika připomínek, ta se týká toho, co jste řekl vy sám, a která se týká toho exter, té externalizace řízení, eh, které eh, se potom děje z, mezi, ze strany mezinárodních organizací. A já si myslím, že řada členů našeho výboru trvala na nezbytnosti zjednodušování. Již tady zaznělo, že předseda Juncker z toho udělal takřka slogan eh, méně předpisů, ale lepších na programu komise. A my tedy to stále ještě očekáváme. Čekáme tedy přesnější informace o tom, co se děje v oblasti tohoto zjednodušování legislativy. A nevím, zda tedy poznámka EPP, byla vysloveno přímo na, přímo na adresu pana komisaře, nebo zda se týkala politiky, rozvojové politiky jako takové. Ale já si skutečně myslím, že tady je určitý neklid eh, a obavy týkající se eh, vykonávání, plnění evropské rozvojové politiky a zejména čerpání prostředků z Evropského rozvojového fondu. Já jsem průkopníkem této politiky, protože se domnívám, že je nezbytná. Myslím si, že nejlepším prostředkem k obhajobě této politiky je demonstrovat, že evropské fondy nejsou v nějakém bezedném Hanci a že výsledky odpovídají našim očekáváním a že odpovídají také očekáváním příjemců zemí, eh, které jsou cílem této politiky. To, co můžeme udělat v rozvojové politice, aby i ona byla oblíbená v Evropě, je demonstrovat, ukázat, že tyto prostředky jsou dobře užívány a že jsou nasměrovány k dobrému cíli a dobře plněny. A myslím si, že by bylo zapotřebí také znovu zdůrazňovat, stále znovu zdůrazňovat nezbytnost koherentnosti evropských politik. Protože, a to je pravda, v jiných sektorech ty politiky prostě e, e, vlastně jdou jaksi proti cílům rozvojové politiky Evropské unie. Takže si myslím, že je třeba, aby celý soubor evropských politik sledoval ty politiky, které jste nám dnes představil. Máme před sebou ještě hodně práce, máme teď zasedání také stínových zpravodajů záj a já první návrh zprávy předložím v únoru. Děkuji mnohokrát, tím jsme dospěli na závěr tohoto bodu programu. Děkuji vám mnohokrát, pane komisaři, vám i vašim kolegům a my si budeme obstarávat další informace, my vám zašleme další dotazy, vy už celý ten postup znáte. A ráda bych řekla přítomným koordinátorům, že musíme přesunout sluzy koordinátorů, protože máme stále ještě jeden bod na programu, kterým jsme se zaobírali. A proto vás chci požádat, abyste byli k dispozici zítra, abychom se mohli sejít. Musíme něco probrat, máme tam jeden bod. Kdybychom se prosím pěkně mohli sejít. Bylo by to užitečné buď tento týden nebo příští týden. Děkuji a omlouvám se koordinátorům. A tím se dostáváme k bodu programu číslo 12. Stále ještě je to Evropský rozvojový fond. Budeme hovořit se zástupcem Evropské investiční banky. Velice srdečně tady vítám pana generálního ředitele Lanzaroliho. Já se velice omlouvám za to, že musel čekat ale řekla bych, že tady začneme hned. Spravodajem je rovněž pan Omarže a vy dostanete také hned slovo, abyste nás uvedl do problematiky. Thank you very much. So good morning. Přeji hezké dopoledne, dámy a pánové, a děkuji za pozvání a za to, že mi dnes dáváte prostor Já se budu věnovat pár prvkům týkajících se našich aktivit eh, v zemích eh, KP. Jak eh, víte, tak jsme aktivní v těchto zemích už asi v 60 let a nepochybně hlavně v posledních letech pro vůli investičním facilitám tyto aktivity rostly významným způsobem. Takže se pokusím vám eh, v pár minutách ehm, dát pár klíčových ehm, čísel o aktivitách banky eh, v roce 2015 a budu se soustředovat na některé priority, které vidíme před námi na následující dva, tři roky. V zásadě, jak víte, celkově naše priority jsou diktovány dohodou z Kotonu a také agendou rozvoje EU, takže eh, toto eh, hraje velkou roli i v soukromém sektoru a jo, přístupu k financování. Eh, stejně tak v mm, sociální infrastruktuře. A kromě toho všeho, co děláme, máme klíčový cíl a nebudete asi překvapeni, že toto je eh, cílem číslo jedna eh, v rámci agendy udržitelných, dosažení udržitelných cílů. Takže pár čísel z roku 2015. Celkově v regionech to bylo 936 milionů a veškerá tato čísla pro vaši informaci jsou k dispozici v naší zprávě, eh, která byla ehm, rozdána tady v této místnosti a je k dispozici na webu. Takže celkové aktivity, tedy mluvím o minulém roce, 236 eh, eh, minus 1%, to se v podstatě nezměnilo. A investovali jsme více než 29 nových ehm, operací, tady jsme měli smlouvy, to pokrývá 15 zemí a 6 regionálních uskupení. Ale mm, mimo těchto projektů mm, e, ještě co je důležité, myslím si, e, je role, e, role katalyzátora, kterou tato banka hraje, a sice financování a také financování soukromého sektoru všech, všech těchto projektů. Toto znamenalo 2014 540 milionů, navýšení na 661 milionů a také jsme se hodně zlepšili, je to na 1,3 miliard, když se podíváme na celou subsaharskou Afriku, a Jižní Afriku. Ale celkově také ve vztahu k tomu, o čem teď právě diskutujeme, dovolte mi, abych vám řekl něco o dopadu e, projektů, které financujeme e, jsme si naprosto vědomi e, nezbytnosti podívat se na čísla a posoudit, co to přináší pro obyvatelstvo. A pokoušeli jsme se už celá léta ehm, nejenom anticipovat ehm, tento dopad, ale také ehm, podívat se na to, protože jsme vykonavateli, tak jsme se sledovali eh, konkrétní výsledky těchto projektů, které podporujeme. Co se jedná nových operací rok 2015, tak tady jsme hrdí eh, na čísla, které jsme dosáhli a dovolte mi, abych je uvedl. Myslíme si, že tyto projekty přinesou eh, skutečně čerstvou vodu víc než 330 tisícům do domácností v, té, v tomto regionu. A bude tady víc než 200 eh, tisíc domácností a podniků, eh, které budou napojeny na eh, elektřinu elektrickou síť. A pak přístup k vysoce rychlostnímu internetu pro více než 120 tisíc domácností v těchto zemích AKP. A když se podíváme na rozložení těchto těch aktivit, které, které děláme a veškeré naše investice, tak eh, uvidíte, že investiční investice eh, se týkají 500, je to 577 milionů eh, které jsou vydávány, takže skutečně významný podíl, více jak 50%, je to trošku méně než 2014 a to můžeme připisovat a hlavně velkému veřejnému, působnosti veřejnému sektoru v Africe. Když se Máme-li se podívat na to, e, co jsme přesně udělali s těmito e, investicemi. Investovali jsme víc než 440 milionů do finančního sektoru a z toho 219 milion, 290 milionů eur e, bylo určeno pro podporu malých a středních podniků úvěrovými linkami. A Toto bylo trošku méně než v minulém roce, ale pořád je to významná částka, protože očekáváme eh, výsledky, které budou eh, téměř, bude to asi 3, 3 tisíce půjček úvěru malým a středním podnikům. Mluvíme o úvěrech s eh, zhruba 200 tisíc eur průměrná hodnota. A toto je, se týká udržení asi 90 tisíců pracovních míst. Kromě toho jsme podpořili devět separátních mikrofinančních hm, operací hm, v rámci smlouvy, pokrývá to několik zemí. A toto jsou mikro, když říkáme mikrofinanční, tak jsou to půjčky hm, z průměrné velikosti 800 eur. A je to taková, je to refinancování vlastně očekáváme, že toto poskytne více 1,5 milionů separátních půjček úvěrů jsou to dvě třetiny, se očekává, že bude eh, nasměrováno eh, na nejvíce exponovanou eh, část obyvatel. A konečně banka investovala obrovské množství, rekordní množství do fondů Equity Funds, to je 140 milionů. V devíti separátních operacích očekáváme, že to vytvoří více jak 10 tisíc nových pracovních míst. Takže, dámy a pánové, toto jsou mm, čísla, přehled čísel a než um, hovořím o dalších otázkách, tak bych rád zúraznil skutečnost, že tady mm, není politika paušální pro celou politiku no, regiony AKP. Pro nás je důležité, a to zažíváme na každodenní bázi, aby to všechno zůstalo flexibilní, abychom byli flexibilní, abychom se mohli věnovat různým potřebám napříč tohoto regionu, třeba doprava, elektřina nebo, nebo eh, zvládání různých konfliktních záležitostí v Africe. A eh, co bychom chtěli ale dělat více, to eh, eh, znamená ex, přinést expertízu, know-how do tohoto regionu. Chceme být eh, partnery pro lokální partnery, chceme skutečně vytvořit příležitosti pro místní obyvatele. Už jsem se zmínil o tom, že banka je plně, se věnuje také cílům rozvoje, podporuje, diskutujeme o tom také mm, a v, mm, vidíme, že banka může sehrát důležitou eh, roli v této eh, implementaci, když jde o pracovní místa, dobrá pracovní místa nebo čistou vodu, eh, bezpečnost potravin a ostatní, tak toto jsou klíčové priority banky, eh, které zapracováváme do našich mm, aktivit. Někteří z vás mm, budou, asi vědí, že v Paříži v listopadu minulého roku jsme byli požádáni, abychom zvýšili podíl do různých operací v rozvojových zemích z 25 25% na 35% do eh, konce roku 2020. Pamatuji si, že minulý rok tento výbor rovněž eh, zdůraznil, že je tady byla podána žádost bance, aby zvýšila eh, své úsilí v oblasti boje proti klimatickým změnám. Je naším cílům. Dovolte mi, abych zdůraznil, že investice hrají důležitou roli. Tyto Tady jsme měli pozitivní feedback eh, minulý rok, byl tady audit, který eh, provedl účetní eh, dvůr na vaši žádost a toto bylo mm, velice důležité a můžeme vás dnes ujistit o tom, že to i nadále bude velice účinný nástroj a banka se bude angažovat a bude to opravdová šance mít vliv na země, v kterých působíme. A teď, když se podíváme kupředu, jak všichni víme, eh, tak jsou to země, které jsou, jejich charakteristikou je nestabilita ekonomická, politická země, které stojí před výzvami kde máme nezaměstnanost e, mládeže. A toto všechno e, samozřejmě mimo jiné e, má vliv i na migraci, to je to, o čem jsme předtím diskutovali. Co naše banka dělá Eh, banka eh, se chopila řady iniciativ, eh, jak na úrovni členských států EU, také na úrovni jižního sousedství, ale také v regionu zemí AKP. Nedávno jsme schválili migrační balíček a toto znamená, že dopad oné mm, obálky nového financování se zvýší z 500 se na, na 500 tak pardon, z 500 na 800 milionů, tedy dodatečných 300 milionů v vází revolvání, e, to znamená, bude tady příspěvek soukromého sektoru. Kromě toho e, jsme předělili dodatečných 500 milion e, v rámci investičních facilit, které budou využity pro otázky pro zvládání migračních otázek. A minulý týden jsme schválili první eh, operace eh, v rámci těchto dvou pilířů a to je to, co se teď oceňuje. Eh. A teď celkově můžeme zhrnout tak, že aktivity banky v posledních letech jsou, byly důležité. Je důležité zdůraznit, že kromě toho mandátu, který vykonáváme a vedle investic, Eh, tady máme další aktivity, chceme být dynamičtí a eh, eh, chceme zajistit dopad na tyto země. Je to, mm, očekávám výsledky, zmínil jsem se, že investiční facility dělali asi 50 mm, v zemích AKP. Ehm, očekáváme, že tento podíl se zvýší na 70-75 Děkuji vám a jsem k dispozici. Máte nějaké otázky? Vielen Dank für diese... Děkuji mnohokrát za tento náhled do vaší práce a slovo má pan zpravodaj. Děkuji. Děkuji Evropské investiční bance za tuto prezentaci a za její angažmá pro země AKT a také pro eh, zámořské oblasti Evropské unie obalka financování eh, s dopadem 11. Eh, Evropského rozvojového fondu umožňuje eh, rizikovější operace, které pomohly už vyřešit určitý počet problémů. Ale já bych rád věděl, zda Evropská investiční banka provedla hodnocení dopadů pro to, co souvisí s těmi dodatečnými obálkami, které byly vytvořeny. A rád bych také věděl, zda zamýšlíte eh, nějakým způsobem eh, měnit ty, tato ustanovení, která, jak se domnívám, již prokázala svou efektivitu. Uh, Rád bych eh, zdůraznil otázku zámořských oblastí. Já jsem byl překvapen eh, tím, že jsem konstatoval, že máme 5 milionů eur, které jsou v rozpočtu a které nebyly využity. Zatímco potřeba, jak velice dobře víte, v zámořských oblastech, stejně tak jako v zemích AKT, Eh, jsou významné jsou to ty malé ostrovní oblasti, které čelí stejným potížím jako země AKT. Pět milionů eur, které nebyly využity. Já bych tedy rád věděl, jaké je vysvětlení, proč nebyly tyto prostředky využity. Identifikovali jste ty příčiny a mohli byste nám k tomu něco bližšího říci, protože není možné nechat jen tak eh, těch nevyužitých pět milionů eur, to je enormní množství peněz pro tyto země jako aby prostě zůstal někde vyset, aniž by nebyly použité. Také bych rád věděl, zda Organizujete také provádění studií dopadu a priori k eh, nejvzdálenějším oblastem které jsou srovnatelné se zeměmi AKT, protože velice často Evropská investiční banka podporuje země AKT, ať už je to Indie, Seychely nebo Svatý Mořic, aniž by jakým způsobem eh, analyzovali dopady. A stejným způsobem, jako když se podíváme na Majot, Eh, nebo jiné evropské zámořské oblasti, Guadalupe či Martinik eh, v Karibiku. Já tady nechci hovořit příliš dlouho, protože už jsme ve velkém spoždění. Eh, jenom bych si dovolil učinit poslední připomínku a připomenu bych rád a i stejně tak, jako jsem to řekl panu komisaři Mimicovi, že 80% zemí AKT zhruba jsou malé ostrovy. A konečně ostrovy dnes čelí, ty malé ostrovní státy čelí všem těm výzvám, eh, kterým čelí celá planeta, to znamená klimatické změny, energetika, biodiverzita, při, přístup ke zdraví a tak dále a tak dále. A to vše na těch svých malých územích. A ostrovy dnes hrají také novou roli. Pan Kimun v minulém roce prohlásil rok ostrovů, aby povýšil toto povědomí v mezinárod, na mezinárodní úrovni o těchto uh, zemích a je třeba umožnit jim čelit těmto výzvám, protože nereagujeme na problémy afrického kontinentu stejným způsobem jako u těchto malých eh, ostrovních rozvíjících se států, eh, které čelí specifické situaci. Děkuji. Děkuji a dávám slovo panu řediteli Lazarovi, a potom zástupci komise, panu řediteli Redolfimu. A prosím pěkně, pomýšlejte na to, že chtějí hovořit ještě další kolegové. Pane řediteli, prosím. Děkuji, děkuji pokusím se být stručný. Co se týká dopadu těch finančních obálek, myslím, že tohle je velice efektivní. To vzniklo v roce 2014, 500 milionů a je to zaměřeno především na soukromý sektor. Je to spoustu protěžků, kde se to pojí se značným rizikem, tak to mám na mysli třeba sociální fondy nebo operace, které eh, vyžadují nějakou garanci kdy se ta půjčka třeba nesplatí celá. To znamená, tam jsme poskytovali různé půjčky třeba v oblasti infrastruktury, různé garance, ochrany. To jsou tedy věci, které jsme v posledních letech eh, vymysleli, zlepšili spoustu operací a myslím, že to jsou věci, které fungují. Co se týká dalších dopadů, tak ano, děláme, co můžeme, abychom získali co možná nejvíce informací předem. A pár čísel. V posledních pár letech jsme vyvinuli specifický rámec, který nám umožní anticipovat dopady a následně ověřit a zkontrolovat, jakmile ten projekt skončí, zda výsledek dosáhl očekávání. Tento rámec byl specificky prověřen v rámci těchto obálek, protože se snaží, bychom rádi v tom pokračovali. Jde o to, že se snažíme eh, nejenom zajišťovat pracovní místa, ale zjistit třeba složení populace. samozřejmě je třeba ex ante stanovovat tyto cíle. Co se týká OCT, tak máte pravdu, že tato obálka zatím není plně utilizována, ale myslím, že do konce období k tomu dojde. Takže když se podíváme, jak jsou jak na tom ty projekty, které jsou teď v běhu, tak tak eh, pak si myslím, že budeme schopni poskytnout všechny informace tak, abyste eh, byli schopni lépe identifikovat všechny ty, všechny ty možné projekty. další otázky a odpovědi, tak my jsme v roce 2015 podepsali eh, ano, a máme teď samozřejmě víc, nejenom co se týká zdrojů, my se snažíme být přítomní v tom regionu, Máme pravidelnou, konstantní přítomnost tam, kde jsou alokovány naše prostředky, tak my se snažíme to pokrývat. Když se podíváme na operace, tak nejprve jde o to, abychom posoudili kvalitu, pak posuzujeme kvalitu projektu samotného, ale pokud ten projekt vyžaduje nějaké environmentální hodnocení, tak eh, se věnujeme posouzení environmentálních i sociálních dopadů. To už na léta zpátky je k nalezení na našich webových stránkách a jak už bylo řečeno i dříve, chceme měřit i dopad na populaci, když třeba se mm, se snažíme měřit nejenom výsledek eh, z finančního pohledu, ale chceme vidět, eh, jak to opravdu vypadá, jaký počet pracovních míst v důsledku toho vznikl a tak dále. My se tedy snažíme eh, rozklíčovat ty peníze na konkrétní akce a to by nám ten nový rámec měl lépe umožnit, abychom zjistili, zda to funguje. My si myslíme, že to bude fungovat. Ten mechanismus byl schválen, podepsán, budeme mít pár let na to a pak uvidíme, do jaké míry to funguje. Ale co se týká těch intermediálních transakcí, tak je třeba uh, Eh, spolupracovat s účetním dvorem, včetně cest na místo a vidět, eh, jak se to tam na místě projevuje. Jde nejenom o ty projevy, ale jde o to, jaké byly naše priority, jaká byla naše politika, kterou Evropská unie stanovila. Prosím. Eh, Děkuji, paní předsedkyně. Komise považuje investiční facility za velmi důležitý nástroj pro mm, rozvoj soukromého sektoru, což konec konců vytváří pracovní místa která jsou mm, nutná pro to, abychom se mohli věnovat demografickým otázkám, o kterých jste se dříve zmiňoval. Komise která pouze má konzultativní roli eh, v těchto eh, otázkách investic a já jsem, jsem eh, sdělil naše stanovisko také Evropské EIB e předtím, než to bylo schváleno. My vždycky se zabýváme těmi otázkami, o kterých jste mluvili. Dopad, komplementarita s ostatními kroky, vytváření udržitelných pracovních a jistých pracovních podmínek mm, a potom Eh, také se ptáme mm, na environmentální standardy a v této věci velmi dobře spolupracujeme s Evropskou investiční bankou. A ještě by se mohlo toho udělat více a dělá se toho více například se týče možnosti přístupu k nejobtížnějším zemím. změnili jste se malých, malých, malých rozvojových zemích, ostrovech nebo velmi chudých zemích, které nemají přírodní zdroje na africkém kontinentě. Ty se nacházejí v podobné situaci. Je tam křehká situace, jsou slabé z ekonomického pohledu. A proto v těchto zemích ty šance jsou menší a naše role je daleko významnější, eh, abychom to tam spustili. To, to obálkou dopadu mm, eh, Evropská investiční banka se ubírá v tomto směru. Naše role jako komise je ehm, eh, přispět ehm, ehm, adicionalita. To je klíčovým prvkem pro všechny operace, které se týkají mm, komerčních aspektů a podobně jestli ty věci se ubírají ve správném směru i bez našich eh, garancí, bez našeho eh, dotací. A toto je zase velice důležité, protože spolu s eh, příspěvkem, který přišel z naší delegace, to je velice důležitým příspěvkem pro tyto operace. Tady poskytujeme pak stanovisko představenstvu a mm, v této, na této cestě můžeme i pokračovat. Vůli času se omezím na jenom pár otázek úroveň programování pro tyto země Bereme v úvahu také komplementaritu investic a tyto investice budou vytvářet nové příležitosti pro rozvoj soukromého sektoru. A to musí jít ruku v ruce s politickým dialogem, tak abychom mohli vytvořit správné prostředí pro investice. Velice často nemůžete investovat, protože tady není to správné prostředí, není tady soudní rámec, není tady právní stát. A toto je velmi důležitá část, abychom všechny tyto aspekty skloubili dohromady Toto je vlastně o ním motorem eh, pro externí investiční plán a Evropský fond pro udržitelný rozvoj. To je to, o čem eh, jsme, budeme brzy diskutovat v této místnosti. Je to úsilí eh, dát dohromady všechny tyto iniciativy a vytvořit situaci a dobré prostředí. Ano, budeme muset ukončit. Pan tady kolega je další ano, jenom velmi stručně, paní předsedkyně, chápu, že máme časové problémy, takže se vyjádřím velmi stručně. Chci přivítat zprávu. Myslím si, že je užitečná. Je dobré, že um, účetní eh, dvůr Eh, tady eh, přišel se zprávou, která je eh, široce vítaná. Jsme rádi, že víme, co Evropská investiční banka dělá, ale konec konců Evropská investiční banka je Evropská banka, je to naše banka a hm, musí udělat rozhodování, která budou založena na komerčních, racionálních úvahách. A hm, to, že se tady dostává do obtížných částí světa, tady musíme eh, počítat rizika, s kterými je to spojeno. A eh, v jakémkoliv bankovním modelu musíte správně pochopit, jaká to rizika jsou a musíte je být schopni ocenit a potom na to navázat konečná rozhodnutí před tím, než budete investovat. A myslím si, že dvě, tedy dvě poznámky, které jsem chtěl učinit, je eh, důležité Mm, abychom se snažili vytvořit mm, ekonomiku, eh, soukromý eh, sektor, správné prostředí pro toto v tomto regionu a to, to musíme udělat citlivým způsobem. Ale co je zvláště zajímavé, když se podíváme pak na dopad poté, protože eh, můžeme Mm, mluvit o dvou tisících mm, úvěrech pro malé střední podniky, 90 tisíc pracovních míst. Ano, to je všechno v pořádku, ale otázka je, eh, kde budou tato pracovní místa za 4-5 roku, jestli budou udržitelná tato pracovní místa. Otázka je, jak udržitelné bude eh, ta soukromá eh, ekonomika v těchto regionech. Takže máme svou roli, kterou musíme sehrát, ale myslím si, že daleko robustnější model musí být ustaven tak, abychom se mm, podívali na to, jak tyto věci budou udržitelného hlediska vypadat. A konečná poznámka. Myslím si, že máme, musíme ještě odvést další práci. Musíme vysvětlit našim občanům, že to je součást rozvojové agendy, kterou my, Evropané, provozujeme eh, v mm, regionech světa, kde hrajeme roli tak, abychom tyto komunity stabilizovali. A úplně poslední poznámka. Eh, je daleko logičtější mm, eh, pro Evropskou investiční banku, mm, stejně tak jako ostatní banky v Evropské unii, aby vyžadovali od těchto států, aby tyto prostředky se dostaly buď do soukromého sektoru anebo přímo eh, k příjemcům. A tento stejný princip musí být eh, aplikován mm, eh, i v ostatních regionech světa. Nemůžeme musíme požádat tyto vlády, aby byly připraveny také přispívat do těchto zemí. Toto je jediný způsob, jak to bude fungovat, když to bude fungovat v ruce také se soukromým sektorem. Děkuji. Grazie. Eh, ringrazio anche la BEI per eh, le informazioni che ci ha dato e soprattutto perché... Děkuji za všechny informace, které, z kterých se nám dostalo. Mě zajímá především ta část, která se týká daní, balance, bilance, protibilance. Tam jsou mnohé projekty, které EIB financuje, ale někdy, jsou, někdy se to týká i daňových rájů nebo mezinárodních koncernů. Od teď přímo mě zajímá ostrov Mauricius a v této zprávě existují příklady, které jsou těžko vysvětlitelné. Hovoří se o dolech na měď a kobalt v Demokratické republice Kongo, kde EIB poskytla milion eur a ta společnost cílí v daňovém ráji na Bermudách. Pak je tady další příklad, který je zmíněn eh, plynovod Nigerie Ghana milion eur, zase sídlo na Bermudách a měděný důl v Zambii 40 milionů eur. Nebudu tu společnost jmenovat jménem, ale sídlí na britských panenských ostrovech. Mě by zajímalo, všechny tyto projekty můžete vysvětlit, jak tyhle firmy využívají ty daňové ráje a jak EIB to financuje? Mě by zajímalo, jak to EIB vysvětlí, možná i písemnou formou, pokud to nemůžete udělat teď hned. Děkuji. Pan ředitel Lazaroli, prosím. Děkuji. Děkuji za vaše otázky. Ty byly velice kompetentní. Já bych eh, chtěl říct něco o dopadu na ekonomiku a stabilizaci ekonomiky. To souvisí už s tím, co jsem říkal předtím. Ano, my poskytujeme většinou finanční produkty s různou mírou rizika, ale to, co my poskytujeme, jsou finanční produkty. Ty jsou poskytovány prostřednictvím našeho personálu ve spolupráci s místními partnery a nikdy ne stoprocentně, vždycky částečně, tedy vždycky se snažíme, tak říkajíc, vyprovokovat soukromý sektor k tomu, aby se na tom spolu podílel s námi, aby byl spolufinancovatelem. Potřebujeme sladit zájmy v ekonomikách. To znamená, naše hlavní nástroje jsou finanční nástroje. Ano, někdy jsou to granty, někdy to děláme, děláme to v, podle toho, jak je to potřeba. Hlavně se to týká většinou technické pomoci, používáme místní banky, které chceme eh, podnítit k tomu, aby více poskytovali těm slabším ekonomicky slabším subjektům. Oni místní banky většinou nedělají, protože se snaží být finančně zodpovědné, tak my se je snažíme podpořit. V podstatě poskytujeme jim eh, specifické kapacity. My to děláme prostřednictvím přímých partnerů, děláme to i ve vztahu k malým a středním podnikům, tak, aby rozšiřovali své vlastní kapacity, aby vyvíjeli vlastní udržitelné životaschopné projekty. A mm, jde o to, aby nově vzniklá pracovní místa byla skutečně stabilní pracovní místa. Eh, k daňovým rájům. To je jedna z těch ožehavých věcí, protože víme, že není žádná obecně přijímaná definice daňových rájů. Jsme si vědomi existence této zprávy. Bohužel nikdo nás v této souvislosti nekonzultoval, to je nám líto protože si myslíme, že bychom byli bývali mohli navázat docela dobrý vztah. Nikdo se na nás neobrátil tedy. Poskytnuté informace nejsou vždycky úplně přesné. Některé prvky jsou, řekl bych, značně přehnané. Ale abych odpověděl na tu vaši otázku, která je dobrá otázka, tak eh, my nejsme těmi, kdo řídí legislativní proces. My máme tedy svou vlastní politiku a ta se opírá o reference jako s organizacemi, jako je EU samotná, OECD, musíme integrovat politiky Evropské unie, FATA, v e OECD a tak dále. Tedy prosím, Podívejme se na tu případnou legislativu, která není v souladu. To neznamená, že si snad nejsme vědomi obav, které jsou obecně formulovány, ale jde nám o definici daňových podpodů, podvodů, vyhýbání se daním, jde nám o transparentní fiskální management a tak dále ale to jsou věci, které eh, pocházejí od orgánů, které už jsem zmínil, od komise samotné a měli bychom mít aspoň jednotný seznam zemí, až ten seznam bude, bude se o tom diskutovat, tak to možná vznikne koncem příštího roku. Mauricius. Mauricius je složitá věc. Sešlo se to hodně kritiky, hodně se na to soustředí pozornost. Realita je taková, že potřebujeme získat investory, zahraniční investory, potřebujeme získat peníze v řádu miliarda bilionů. Potřebujeme to pokrýt, potřebujeme také schémata, která vzbudí důvěru investorů a povedou k dalším zdrojům. To historicky je země, která se těšívala přízní investorů. My samozřejmě provádíme velké pečlivé due diligence, chceme mít jistotu, že ty struktury budou transparentní a chceme mít jistotu, že tam nebude docházet k žádným daňovým um, nepravostem. Jde o to, aby byly placeny daně a to v zemích kde sídlí. To je jedna z typických věcí, o nichž diskutujeme s komisí. My tedy nic neodmítáme. To není žádný černý seznam, ale my se snažíme ustanovit pečlivé prověrky, tak, abychom mohli důvěřovat závěrům. Pokud tím nedůvěřujeme, tak je zamítneme samozřejmě. A co se týká pane, to je dlouhý příběh. Máme tady schnutí. Máme ho i na webu myslím, že se snažíme být co nejotevřenější vůči veřejnosti. Vyjadřoval se k tomu i ombudsman. Je to opravdu velice dlouhý a složitý příběh, který opakovaně byl artikulován, ale jednou to musí skončit a závěry jsou zveřejněny a k dispozici. Děkuji vám. Děkuji vám za vaše zajímavé informace. Řekl bych, takový seznam daňových rájů by měl do konce roku určitě vzniknout, alespoň by to byla věc navazující na absolutorium udělené komise. Myslím si, že by to byla věc, kterou by tento parlament velice přivítal, aby to všechno bylo. Tak a závěrem pan Omarží jako zpravodaj, prosím. Merci. Un, un dernier mot rapide. Děkuji vám mnohokrát. Pravdou je, že co se týče tohoto druhu investic, na ty s tím se neuděluje absolutorium, ale ty prostředky jsou z Evropského rozvojového fondu, takže třeba demokratickou kontrolu. Proto Evropský parlament musí tuto kontrolu rozpočtu vykonat. Viděli jsme v diskuse, že tady máme především jednu zásadní obavu, která svým způsobem může být zároveň kontrolou, ale to skutečně dávám do úvozovek, jakoby politická kontrola, co se týče výběru investic, které činí Evropská investiční banka, jak co do zeměpisných kritérií, tak co do cílů které ta, která investice sleduje. Já jsem se tak trochu porozhlédl a skutečně se domnívám, že je nezbytné, protože Evropská investiční banka je evropskou bankou, bankou Evropské unie. A protože prostředky jdou z Evropského rozvojového fondu, aby tyto investice skutečně šly ve směru investic, ve směru, promiňte, cílu evropské rozvojové politiky. A zbývá tady problém, a to je pravda, určitého zeměpisného rozdělení, určitého výběru Což tedy tady vznáší určité pochyby, že? Hovořilo se o doňových rájích, ano, ta otázka tu stojí, ale jsou to také problémy související s právním státem v mnoha nebo v určitém počtu těchto zemích. Je třeba tedy popřemýšlet o tom, jakým způsobem můžeme posílit tuto demokratickou kontrolu Evropského parlamentu aby EIB byla více podřízena tomuto imperativu. Děkuji, myslím si, už máme 12.40, že skončím. Děkuji mnohokrát. Děkujeme tlumočníkům za přesčas a, a ráda bych vám všem připomněla, že pokračujeme ve tři hodiny v setkání s, nár- s reprezentanty národních parlamentů a my bychom byli rádi, kdybychom tady neměli pouze předsedkyni a zpravodaje prosím pěkně přijďte. Eh, pro kolegy potom je připraven koktejl v 6.30 na druhém patru a tam na patře a tam se také srdečně zvání. Doufejme, že se všichni tedy sejdeme odpoledne, ukončuji schůzi.